Bon après-midi, collègues. Bon ap- Přeji vám hezké odpoledny, vážené kolegyně, vážím Přeji také hezké odpoledne vám. Všichni známe účel tohoto eh, slyšení, eh, což je tedy eh, slyšení paní Georgievy ve smyslu vyhodnocení jejich schopností stát se komisařkou odpovědnou za mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a reakce na krize. Chtěla bych je připomenout, že v souladu s nařízením ohledně schvalování sdělení komise eh, parlament eh, vyhodnocuje eh, navržené komisaře na základě jejich obecných kompetencí, jejich evropské angažovanosti a také osobní nezávislosti. Zároveň také vyhodnocuje jejich schopnosti komunikovat. Chtěla bych také připomenout, že paní komisařka, která je kandidátkou, odpověděla písemně na přípravný dotazník, který jej naleznete ve svých podkladech. Ještě než začneme s naší prací, chtěla bych připomenout, jak toto slyšení bude probíhat. Začneme krátkým prohlášením politických skupin o jejich prioritách v oblasti humanitární pomoci a reakcí na krize. Následně paní kandidátka eh, bude mít možnost udělat úvodní deklaraci, která by neměla být delší 10 minut. Eh, po tomto úvodu úvodu eh, budou dvě, následovat dvě hodiny a 45 minut na otázky eh, za všechny politické skupiny. Eh, tato debata bude probíhat eh, vždy eh, v lhůtách 3,5 eh, minuty ve smyslu ping-pongu. 45 vteřin bude na každou otázku, minutu a 45 vteřin na odpověď kandidátky a 30 sekund na navazující otázku či 30 sekund na závěrečnou odpověď. Chtěla bych připomenout, že eh, každý eh, poslanec má možnost hovořit pouze 45 minut a potom eh, bude také mm, další možnost návazné otázky. Chtěla bych ještě upřesnit, že všechny otázky musí být spojeny s odpovědmi komisařky a kandidátky na komisařku a neměly by být předkládána další témata. Dále budeme mít také dvě krátké možnosti eh, po, eh, vést debatu podle systému Catch the Eye, eh, a to na základě těch témat, která byla stanovena koordinátory. Poslanci, kteří chtějí hovořit v této debatě, mají k dispozici 15 až 20 sekund a prosím kandidátko, by byla rovněž stručná. Proto, abyste získali slovo, je nutné se přihlásit přihlásit a každopádně eh, však eh, vyzvu eh, paní komisařku, aby upřesnila svou otázku na ně, svou odpověď na některé otázky poslanců. Chtěla bych také informovat, že jsme vyzvali komisi a promiňte, výbor pro životní prostředí a zahraniční věci, aby se zúčastnili tohoto slyšení. Na závěru potom vyzvu paní kandidátku, aby udělala krátké závěrečné prohlášení, bude-li chtít. E, tedy e, bude-li si toto přát. Debata bude tlumočena do všech jazyků. Všichni řečníci mohou tedy používat svůj mateřský jazyk. Řečníci jsou však vyzváni, aby eh, také eh, respektovali nezbytnost tlumočení a nehovořili příliš rychle. Dále připomínám, že je zajištěno přímé vysílání přes web streaming eh, na internetové stránce parlamentu a také Zápis bude k dispozici na této stránce. E, po e, tomto úvodu dávám slovo panu Kačmárkovi z EPP. E, Pani předsedkyně, paní komisař, šanovní państwo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, Vážná paní navržená komisařko, dámy a pánové. Máme velkou radost, že si s vámi můžeme promluvit o tématu, které, na kterém tomuto výboru zvlášť záleží. Lisabonská smlouva vůbec poprvé uznává humanitární politiku jako jednu z externích politik Evropské unie. A poprvé budeme mít komisaře nebo komisařku, který bude mít na starosti humanitární pomoc. Zřízení samostatného portfolia je jednoznačným signálem Evropské unie a také ze strany pana Barosa, že bereme humanitární pomoc nesmírně vážně a chceme posílit úlohu Evropské unie na mezinárodní scéně. Je to krok správným směrem. EU patří k největším dárcům humanitární pomoci na světě a musí se zaměřit na koordinaci, soudržnost a doplňkovost. Musí být také připravena na výzvy, na nové výzvy pro globální humanitární pomoc. A tyto výzvy jsou skutečně náročné, jak jsme všichni viděli na Haiti a jedna z nejdůležitějších výzev je neutrální a účinné poskytování pomoci. Nicméně vyhlídky nejsou příliš dobré a často se mluví o tragických okolnostech, o tragickém úmrtí, o tom, že umírají humanitární pracovníci. Nyní pan Berman, SAND. No. Vážená paní navržená komisařko, jak víte, humanitární pomoc to je neustálý zápas. Zápas mezi reálpolitikou mocných se strategickými anebo průmyslovými zájmy a mezi životy těch, kteří nemají takovou moc. Muži, ženy a děti nemývají takovou moc a ženy a děti bývají mezi prvními oběťmi. A je to opravdový zápas, protože musíme pomoct těm, kdo trpí a musíme zabránit konfliktu, který může být také zdrojem dalších bojů. Vaším úkolem je ukázat odhodlanost Evropské unie splnit svůj úkol. Někdy je nutné vynucovat respekt k humanitárním zákonům i na straně ministrů, kteří nevždy sdílejí tuto prioritu. Na Haiti to možná vypadá snadno. Nicméně přírodní katastrofa to je něco úplně jiného než utrpení, které způsobuje člověk. Tsunami to není Darfur. A jsou tady skutečná dilema, jsou tady hrůzy, které je schopen člověk působit ostatním. A když chceme zasáhnout, musíme vědět jak. A oběti rozhodně nežádají skromnost. Například záplavy na Barmě ukázaly rezervy, limity našich schopností. Musíte posilovat humanitární principy na celém světě. Musíte ukázat, že v Evropě nebo podle Evropy si každá lidská bytost zaslouží důstojnou budoucnost. A my se těšíme na vaše názory na řadu dilemat, před kterými stojí humanitární pomoc a přejeme si, abyste nám ukázala, že chcete, aby Evropa skutečně rychle a rozhodně tuto pomoc poskytovala. Děkuji. Nyní pan Gerenc Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Madame vaše slyšení začíná také se zahájením reakce na situaci v Haiti. Poslední zkušenosti ukázaly, že budete jistě komisařkou, která bude mít nejméně času na to, aby zodpověděla velmi komplikované otázky jako jsou otázky humanitární pomoci. 27 členských států má několik komisařů a v komisi budou nejméně další dva zástupci, kteří se budou zabývat podobným eh, sektorem. A já bych chtěl také zdůraznit Eh, že existuje eh, další eh, oblast, která je zapomínána a to jsou pacienti onemocnění HIV. Před sebou máte nyní parlament, který se snaží realizovat Lisabonskou smlouvu, která od nás žádá také koordinovat právě humanitární pomoc a humanitární reakci na velké výzvy. Děkuji. Nyní Katrin Gres, Zelení. Děkuji, paní Georgieva. Vaše schopnosti a vaše písemné odpovědi jsou pro naši politickou skupinu eh, plné výrazu odvahy. Eh, vaše odpovědi eh, však na klimatické změny jsou pro nás velmi významné, i když ne všechny meteorologické obtíže jsou reakcí. Velmi často jsou katastrofy vyvolány motivovány i jinými důvody. Vy se musíte zabývat ještě dalšími oblastmi politik, které mohou vyvolávat katastrofy. A proto se chci zeptat, jaké máte konkrétní návrhy, co se týče prevence eh, katastrof a jaký vliv byste eh, mohla eh, získat na své kolegy ve smyslu odpovídání a reakcí na tyto krizové jevy. Nyní pan Deva z ECR. Thank you, Madam Děkuji, paní předsedkyně. Paní navržená komisařko, přicházíte na toto slyšení s velkými zkušenostmi ze Světové banky i z jiných organizací. Humanitární pomoc jde ruku v ruce s humanitárními intervencemi a já myslím, že odpovědnost to je jedna z nejdůležitějších odpovědností, které máme jako lidské bytosti. Za starých časů odpovědnost za ochranu byla viděna jako narušování státní suverenity. Ale v poslední době můžeme odpovědnost chránit vidět jako budování suverenity národů, jako budování schopnosti národů chránit sebe sama. Souhlasíte, že bychom měli intervenovat na takových místech, jako je Darfur, abychom budovali kapacitu těchto zemí, pomáhat vládám těchto zemí, úřadům těchto zemí, budovat ty věci, které by měly mít, ale které nejsou schopny budovat sami. A proto si myslím, že to je důležitý aspekt naší budoucí práce v oblasti humanitární pomoci. A také si myslím, že Evropská unie hraje výsostnou roli v této oblasti, protože je to role politická, protože vychází ze zachování a záchrany lidských životů a záchrany také tisíců a milionů pracovních míst a také o příležitosti vytvářet lepší život po takovémto konfliktu nebo po katastrofě. Tady máme důležitou odpovědnost a já bych rád znal váš názor na tuto věc. Děkuji. Nyní paní Gabi Zimmer. Um, já für die Linke za levici bych chtěla říci, sedím tady na této straně, že máme taková očekávání, že nové obsazení portfolia komisaře pro humanitární ochranu a ochranu před katastrofami je opravdu spjato s otázkou soudržné politiky rozvoje a zahrnuje i taková témata, která byla doposud mimo tuto oblast. Je to zejména také otázka Eh, předcházení eh, rizikům a civilní ochrany. A proto bych se chtěla zeptat, jak se stavíte eh, k myšlence, aby EU vytvořila eh, vlastní nouzový fond pro poskytování pomoci, aby v případě katastrof v některých zemích eh, bylo, bylo možné vyžádat si peníze z, těchto fond, z tohoto fondu, které doposud nebylo možné z Evropské investiční banky. Investice, veřejné služby, veřejná infrastruktura by takto mohla vytvořit. A chtěla bych říci, že nově eh, vytvořené nástroje pro vodu, které byly vytvořeny eh, mezi státy EU a AKT, eh, by se měly rozšířit i na jiné země, a to zejména pro poskytování prostředků pro zajištění veřejných zdrojů vody. Děkuji. Nyní má slovo pana Mario Borgesio, UFT. Děkuji, paní předsedkyně. Kandidátka na komisaře zodpověděla písemně otázky, které jsme předložili a u vašich eh, odpovědí se mi zdá, že vlastně přešla jednu odpověď a mohla byste v rámci slyšení odpovědět na tuto otázku. Jak posuzujete vystupování Evropské unie bezprostředně po tragických událostech na Haiti? Bylo to několik dní nebo dokonce několik týdnů a máme dojem, že tady opravdu vznikla určitá mezera. Bylo to jistě obrovské úsilí, ale nebylo koordinované. Členské státy a vlády sice něco poskytly, ale e, ne, e, postačovalo to, aby e, se naplnilo očekávání lidí na Haiti co pomáhá schazovat pomoc z nebe, to neodpovídá logice takže potřebujeme poskytnout konkrétní pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. Prosím, věnujte se zodpovězení ještě těchto otázek. Přáli bychom si větší transparentnost eh, také z hlediska nákladu na takovéto intervence a intervence nevládních organizací. Zdá se, že nevládní organizace se eh, mají eh, zejména na paměti, aby dobře vystupovali před televizními kamerami. A e, závěrem otázka, která se týká vojenského e, příspěvku v rámci humanitární pomoci. Nyní má slovo navržená kandidátka na komisařku a může hovořit 10 minut. Madame prezident. Paní předsedkyně, paní stála zpravodajko, vážení poslanci, dámy a pánové. Je to pro mě čest a velká výsada být dnes zde jako navržená komisařka pro nové portfolio mezinárodní pomoci, humanitární pomoci a reakce na krize. Je to také velká odpovědnost. Pro ty, kteří ve světě potřebují pomoc nejvíc, je to nejdůležitější portfolio komise. Jeho zřízením naše unie uznává smutnou tendenci, narůstá počet a intenzita přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. A je také správné sloučit humanitární pomoc a reakce v oblasti civilní ochrany. Tyto dvě věci jdou ruku v ruce. A převážná většina, zjistila jsem, že je to víc než 90 našich občanů chce, aby Evropa posílila svou přípravu na katastrofy a reakci po celém světě. A jak už dnes bylo řečeno, jsme uprostřed krize, která se vyžádala přes 150 tisíc životů hajťanů. Slova nedokáží vyjádřit smutek. Smutek těch, které to postihlo, i náš smutek ve vztahu k nim. Před zemětřesením 12. ledna se Haiti snažilo překonat dědictví strukturálních problémů a dopad hurikánu z roku 2008. Těžce získané výdobytky jsou pryč, Haiti musí začínat od nuly. Ale nebude začínat samo. Pokud budu potvrzena ve funkci, mou bezprostřední povinnosti bude zajistit, že my, Evropané, Přineseme na Haiti to nejlepší, co může naše Unie nabídnout. Dívala jsem se na reakci komise. Udělalo na mě velký dojem, co naše lidé dělají přímo v terénu. Naše složky humanitární pomoci, naše útvary reagovaly velice rychle, když přišlo zemětřesení. Komise uvolnila 3 miliony eur a naši pracovníci byli přímo na místě. A už druhý den humanitární partneři a složky civilní ochrany zajistili, že desítky tisíc Haitianů budou mít přístup k čisté pitné vodě. 25 evropských zemí poslalo opravdu nutnou potřebu, koordinoval to naše středisko pro monitorování a informace. A samozřejmě znamená to, že Evropská unie je skutečně na místě ale na místě bylo také OSN a člověk, který to měl tam na starosti, OSN také zahynul, takže ty první dny byly opravdu obtížné. A Evropa jako vždy prokázala nebývalou velkorysost. Zavázala se, že poskytne přes 500 milionů eur, jak z hlediska bezprostřední pomoci, tak z hlediska pomoci při dlouhodobé rekonstrukci. A stejně důležité je také to, že skutečně úctyhodný počet soukromých darů prokázal solidaritu evropských občanů s těmi, kdo pomoc potřebují. Na Haiti nás teď čekají dva prioritní úkoly. Za prvé, postupovat rozhodně a poskytovat bezprostředně nutnou pomoc, především přístřeší, potraviny a zdravotnické služby. A za druhé, zahájit činnost, která povede k tomu, že se spojí pomoc, rekonstrukce a dlouhodobý rozvoj. Všichni víme, že z dlouhodobého hlediska úspěch závisí na tom, že vláda na Haiti bude schopná znovu převzít svou roli. A z tohoto důvodu mobilizujeme 100 milionů eur pro nehumanitární pomoc, především abychom pomohli obnovit vládní funkce a vládní služby. Komise se příští týden zúčastní mezinárodní mise na Haiti – jejímž cílem bude připravit společné hodnocení potřeb a tím se potom budeme řídit v dalších letech. Po Haiti musíme také řešit otázku, která dnes napadá každého, a už jsme ji slyšeli. Co můžeme udělat, aby Evropa reagovala rychleji, aby byla sjednocenější, aby byla viditelnější, když nás postihne nějaká katastrofa. A já jsem velice ráda viděla, že příští týden budou kapacity Evropské unie z hlediska reakce na eh, katastrofy také na programu Neformální Evropské rady. A já se mohu zavázat k tomu, že jednání rady budu aktivně sledovat a budu se také řídit dalšími návrhy, například zprávou pana Barniera z roku 2006, přičemž některé z těchto věcí už se řešily, ale ne všechno včetně zásadní věci, což je strukturovanější přístup, a také co se týče jednotek eh, rychlého zásahu, to se vlastně objevilo ještě před Barnierovou zprávou. A také se budu snažit vyhledávat příležitost co nejdříve projednat tyto věci s tímto výborem, samozřejmě pokud budu potvrzena ve funkci. Vážení poslanci, všichni víme, že takových míst, jako je Haiti, je příliš mnoho. Jsou to místa, kde zasáhne hurikán nebo záplavy nebo etnický konflikt a který může způsobit ztráty na životech a miliony zvlášť žen a dětí může vytlačit do extrémní chudoby. A ať už jsou to záplavy v Bangladeši nebo konflikt v Súdánu, výsledek je stejný. Lidé trpí. Přírodní katastrofy anebo kalamity způsobené člověkem každý rok postihnou asi 300 milionů lidí. A neuvěřitelných 42 milionů osob musí opustit svůj domov a musí hledat útočiště v jiných zemích a nebo na jiných místech ve své vlastní zemi. A tyto počty zcela jistě budou stoupat v důsledku změny klimatu, v důsledku velice rychlé urbanizace a v důsledku zranitelnosti státu to jsou tedy závazky, se kterými já dnes mohu předstoupit před vás. Pokud budu potvrzena ve funkci, budu usilovat o to, abych byla silným hlasem pro ty, který opravdu, kteří opravdu potřebují pomoc. Budu prosazovat priority, na kterých jsme se dohodli v rámci Evropského koncensu o humanitární pomoci, což je účinnější pomoc, lepší schopnost reakce, zlepšená koordinace v rámci Evropské unie a také mezi humanitárními a vojenskými složkami. To jsou velice složité otázky, ale velmi důležité. Budu se snažit prosazovat dodržování mezinárodního humanitárního práva a pokud někdo bude zabíjet humanitární pracovníky, zneužívat vězně, já se vždy ozvu, i v případech, kdy se bude jako válečná zbraň využívat sexuální násilí. Vynasnažím se splnit náš závazek, který se týká omezení rizika katastrofy. To je velice důležitá věc. A budu se snažit budovat naši kapacitu, abychom byli schopni řešit humanitární dopad změny klimatu. A budu se snažit přehodnotit a posílit naše nástroje pro civilní ochranu budu také uplatňovat mandát na základě Lisabonské smlouvy, abychom vytvořili Evropský dobrovolný humanitární korpus. Budu se snažit združovat naši expertízu, abychom byli schopni všechno toto uplatnit v praxi. A v neposlední řadě se zavazuji, že budu pracovat se svými kolegy v kolegiu, abychom zajistili, že naše zdroje budeme využívat účinně, že vylepšíme koordinaci naší činnosti a že naši spoluobčané v Evropě budou pišní na podporu z hlediska humanitární pomoci a reakce na katastrofy. Vidíme, čeho jsme byli schopni v prvních dnech po katastrofě na Haiti. Žijeme v době, kdy máme stále více potřeb, kdy máme stále větší soutěž o zdroje. Evropské unii v rozvojové agendě. A tato dvojí výzva, to znamená stoupající potřeby a snižující se rozpočty, znamená, že úkol koordinovat v rámci komise mezi členskými státy s dalšími partnery je skutečně důležitý. A uvnitř komise Úzká spolupráce s baronkou Aštonovou a panem Pígalksem umožní využít všechny možné páky, které v komisi máme, abychom dosáhli společných cílů. A budu také úzce spolupracovat s ostatními komisaři, kteří mají na starosti především otázky vnitra, co se týče reakce na krize. Vážené poslankyně, vážení poslanci, na závěr bych řekla, že celá řada let, po která jsem se věnovala vývoji, mi přinesla velice důležité poučení. Nikdo nemůže uspět sám. Ale když budeme pracovat společně, určitě něco změníme. A s tímto přesvědčením přistupuji k dnešnímu slyšení a pokud budu potvrzena ve funkci, budu přicházet do tohoto výboru i v budoucnu, abych se řídila vaší radou. A uvítám vaše otázky. Děkuji. Nous avons maintenant notre... Nyní budeme mít první kolo Catch the Eye. A sice budeme hovořit eh, o eh, humanitárních deficitech, tedy o nezbytné koordinaci nejrůznějších portfej eh, v komisi, kdy rozvoj je součástí eh, veškerých eh, zážitostí. Je to propojení s rozvojem humanitární pomocí. 20 eh, sekund máme na každou otázku. Nyní má slovo pan Fisex Excel. Muchas gracias, señora Georgieva. Hay una parte... Velice vám děkuji, paní Georgieva. Obyvatelstvo západní Sahary bylo donuceno opustit své domovy a žije v četných uprchlických táborech v Alžíru. Dotaz nese i jim pomoci? Paní komisařko, máte slovo. We have been uh, in, in the uh, commission in, yeah. Komise, generální ředitelství ECO, je odhodlané zajistit, že tato krize nebude mít dlouhodobý dopad. Pokud mluvíme o obyvatelstvu, které často trpí po dlouhé období, vzhledem k obtížným ekologickým podmínkám, a tam je nejdůležitější věc, abychom na ně nezapomínali, abychom zajistili, že budeme sledovat, co potřebují, abychom pomáhali. Samozřejmě toto bude rozhodně věc, kterou budeme pozorně sledovat a komise chce také vyhrazený zdroj pro ty tzv. zapomenuté krize. Ano, to by byla dobrá věc a rozhodně v tom chci pokračovat. Paní Gomez. In Sudan, the first recipient of... E v Sudánu první příjemci evropské pomoci budeme tam mít volby Umara Bašíra, zřejmě bude zvolen znovu prezidentem v Etiopii, další velký příjemce evropské pomoci Evropské unie. Mise OSN bude sledovat volby, přestože nevládní organizace nemají přístup, včetně Bitra Kamedexa, který je voleným poslancem. Paní předsedkyně přerušuje řečnici. Paní komisařko, můžete odpovídat. Už nemáte slovo. Prosím, paní jmenovaná. Paní kandidátko, máte slovo. Jádrem humanitární pomoci je neutralita a péče. My musíme zajistit, že ti, kdo trpí, velice často ne z vlastní viny, dostanou pomoc. A v tomto smyslu máme celou řadu dalších nástrojů, abychom mohli zatlačit na vlády. A případ Súdánu, já jsem si jistá, že o tom všichni víte, my už nemáme rozvojovou pomoc pro Súdán. Nemáme dohodu, dohodu z Kotonu s nimi, a to z dobrého důvodu, nebo vlastně ze špatného důvodu. Ale pokud jde o pomoc obětem válek nebo přírodních katastrof, humanitární pomoc musí být slepá v úzovkách, co se týče politických rozměrů. Nikdy bychom neměli dovolit, aby někdo humanitární pomoc využil pro účely moci. A proto vždy pracujeme jen přímo s organizacemi přímo v terénu a ne s vládami. Musíme pokračovat, omlouvám se. A slovo má paní Krecu. Uh, děkuji, paní předsedkyně, velice vám děkuji také proto, že jste eh, se zejména zmínila o situaci na Haiti, protože váš mandát začíná právě v této nesmírně složité situaci. Je to výjimečná situace, která vládne v této zemi. Proto se ptám, jak chcete popsat účinnost mezi pomocí a rozvojem a jak chcete spolupracovat s komisařem pro rozvoj a pro zahraniční záležitosti. Paní navržená komisařko, máte slovo? Mnohokrát děkuji. To je velice důležitá otázka. Včera jsem se vůbec poprvé sešla s navrženým komisařem pro rozvoj a mluvili jsme právě o této věci. Jak zajistíme, že na Haiti budeme pracovat jednotně, budeme úzce spolupracovat. My očekáváme, že tam budou humanitární potřeby trvat ještě dlouhou dobu, bude nějaké období, kdy budeme muset pomáhat z tohoto pohledu, ale zároveň musíme začít budovat. Musíme financovat obnovu. V takových situacích jako na Haiti vždy stojíme před takovýmto dilematem. Je to volba mezi rychlostí a udržitelností. Musíme okamžitě pomoct těm, kdo pomoc potřebují, a to se musí dělat rychle. Ale abychom udrželi účinek této pomoci, musíme pracovat s vládními orgány. A všichni víme, že vládní instituce na Haiti byly postiženy stejně zle jako zbytek země. Takže já tady vidím velice důležité poučení s tsunami. Já se k tomu ještě vrátím. Toto je catch the eye. Musí to být rychle. Omlouvám se, říká paní navržená komisařka. A slovo má pan Arsenis. Des... Mnohokrát děkuji. Změna klimatu je jev, který jsme způsobili my, rozvinutý svět, ale postihuje to nejvíc rozvojové země. Máme tady iniciativy v oblasti odlesňování a tak dále. A vede to k tomu, že je dispozici víc vody a také dochází ke snižování chudoby. Znáte tyto iniciativy a podpoříte je? Paní komisařka přerušuje řečníka. Paní komisařko, děkuji za otázku. Tyto iniciativy znám velmi dobře. Když jsem pracovala ve Světové bance jako ředitelka pro životní prostředí, rozhodně jsem prosazovala začlenování odlesňování a otázek vody do režimu změny klimatu, protože si opravdu myslím, že pokud přijdeme o 20 lesní plochy a působí to 20 problémů se životním prostředím, musí to představovat také 20 řešení. A není to sice v mém portfoliu, je to portfolio navrženého komisaře pro rozvoj, ale protože všichni víme, že ztráta lesního porostu omezuje zemědělskou produktivitu a velice často právě toto vyvolává konflikty, rozhodně bych obhajovala v širším slova smyslu, abychom se zabývali ekologickou udržitelností, ale také konkrétně odlesňováním, abychom podpořili úsilí v této oblasti. To musí být značnou součástí našich rozvojových programů. Omlouvám se, překročila jsem zase čas, omlouvám se. Paní Vestelun, poslední otázka v této části. Já se říkám, jak vy jako komisařka zajistíte, že budeme koordinovaným a jednotným způsobem řešit otázku rozvoje. Mám na mysli také například obchodní dohody nebo dohody o rybolovu, protože aspekt rozvoje musíme zapracovat i sem, paní komisařko. Zase, toto není věc, která spadá do mého portfolia, ale velice mě povzbudilo, když jsem viděla, že předseda Barroso vyzval všechny komisaře, aby pracovali jako jedno kolegium, jako je celek. A já rozhodně tento rozměr, tento aspekt, to znamená napojení, utrpení, které působí zhoršování životního prostředí nebo konflikty nebo katastrofy, napojení těchto věcí na naše úsilí, ve vztahu k rozvoji a ve, všem, ve vztahu ke všem věcem, které mohou působit problémy ve světě. Opakuji, není to má přímá odpovědnost, ale v rámci kolegia do té míry, že všichni musíme spojit síly a musíme pracovat jako jeden tým. Využiju svou profesionální expertizu a také své přesvědčení. A ve vztahu ke svému portfoliu se to budu snažit zavádět. Nous commençons maintenant le premier a nyní eh, první kolo otázek a odpovědí. Je zde 45 sekund na otázku a minutu eh, na odpověď. Děkuji, paní eh, předsedkyně, vítám navrženou komisařku. Rád jsem slyšel, co jste říkala o tom, že občané Evropské unie musí být hrdí. Evropská unie je jeden největší dárce na světě. Když se podíváme na situaci jako na Haiti, vidíme, že jsou tam američané, pak tam vidíme francouze, iry a belgičany nevidíme Evropskou unii. Není tam vidět. A já nechci, abychom tam jenom eh, v lajku, aby to bylo nějaké PR. Ne, chci, abychom měli opravdovou reakci na krize, jako je Haiti. Aby občané Evropské unie mohli být pišní, aby viděli, že naše vlajka tam je a je jako unie. Co uděláme, abychom toho dosáhli? Děkuji. Na úvod bych řekla, že evropští občané mohou a musí být pyšní na to, co dělají. Evropa poskytuje 60 rozvojové pomoci, víc než 60 humanitární pomoci. Ale co víc, Evropa přináší do rozvoje hodnoty, které nám všem pomáhají budovat lepší svět pro naše děti. Když se podívám na Barnierovu zprávu, připadá mi jako velmi dobrý nápad, že bychom měli vylepšit koordinaci. Já jsem se potom ptala snad budoucích kolegů, jak to, že se to nezavedlo. A pochopila jsem, že jsou proto dobré důvody. Některé země se na věci dívají trošku jinak, na tu otázku zvýšené koordinace. A máme také zásadu subsidiarity, a to znamená, že na úrovni komise bychom neměli dělat nějaké věci, které členské státy mohou dělat sami. Nicméně, vzhledem k tomu, co víme, vzhledem k tomu, že stoleté záplavy budou přicházet častěji než jednou za sto let, je opravdu důležité, abychom v Evropské unii vybudovali soudržnější, integrovanější a strukturovanější. To je to slovo, které jsem použila já, protože jsem říká centralizovanější. Lidé říkali, ne, ne, ne, nechceme centralizaci, ale strukturovanější přístup, který zmapuje naše schopnosti a kapacity, zjistí, kde máme mezery a všechno to sloučí dohromady. A samozřejmě bylo by velmi pěkné, kdybychom my jako Evropané nebo Bulhaři, pro nás Bulhary je to snadné, my jsme malá země, přišli jsme jako poslední, jsme velice pišní na to, že jsme Evropané. Půjdeme všude, já jsem tady s evropskou vlajkou. Ale opět, musíme přesvědčit všechny země, že to dává smysl za prvé. A za druhé musíme pochopit, jak vybudovat ten celek, jak vybudovat konsensus, abychom postupovali jednotně, pokud jde o takové věci jako pomoc na Haiti a už mi vypršel čas. Následná otázka, návazná otázka. Děkuji, paní předsedkyně. Víte, že máme návrhy na různé skupiny. Cílem, nebo cíl je dobrý. Nemohli bychom tuto myšlenku rozpracovat a nějaké složky připravit, alespoň za účastí těch, kdo jsou k tomu ochotní, abychom přesvědčili evropské občany, že peníze, které dávají na humanitární pomoc, skutečně k něčemu vedou? To je otázka, kde já vidím výhodu toho, že máme Baronku Aštonovou a další komisaře z Relexu a že spolupracujeme. Protože k tomu je potřeba uvažovat nad rámec humanitární pomoci. Z pohledu humanitární pomoci vidíme zapojení armády jako poslední možnost, ale i humanitární pracovníci uznávají, že když dojde k tak velké katastrofě jako na Haiti, Potřebujeme schopnosti a kapacity, které ne nezbytně mají k dispozici složky civilní ochrany. Není pan Berman? Paní komisařko, rozdělení portfolií zahraničních věcí bude eh, způsobovat problémy, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem. Podle Lisabonské smlouvy jsou tu nástroje rozvoje, tím se zabývá paní Eštonová a potom také e, Fond pro rozvoj pan Píbalsk. Je to rozdělení nekonsistentní a já doufám, že pan Barozo za určitou dobu toto rozdělení změní a oba nástroje budou v jedných rukou, v jedné komisi, e, že je, jeden komisař bude mít takovou dozorčí e, roli nad plněním těchto cílů. Jak vy se díváte na to rozdělení mezi kolegy? V mém případě, v mém portfoliu je opravdu jedna důležitá logika. Za prvé, ti, kteří neměli hlas, nyní jsou vybaveni tímto hlasem. A můžeme tedy eh, vystupovat ve prospěch těch lidí, kterým sloužíme. A za druhé, eh, je to logické portfolio, protože je humanitární pomoc, eh, civilní ochranu před katastrofami a dobře to sem zapadá. A dále se domnívám, že mezinárodní spolupráce z pohledu někoho, kdo se zabývá humanitární pomocí, e, e, znamená ne mezinárodní e, spolupráce za každou cenu ale umožňuje pomáhat regionům, jako je Asie, Latinská Amerika, kde je větší nebezpečí vzniku katastrof, nebo regionálním organizacím jako ASEAN, například eh, eh, Barma, víte, jak se to osvědčilo, nebo eh, země Arabské ligy. Musíme tedy hledat určitá řešení také pro africký roh. Tak se na to já dívám, co se týče organizace zbytku portfolia tak já pocházím z organizace, která v posledních deseti letech pracovala s určitou matricí. To znamená, že se tam činilo kolektivní rozhodování a to mi přešlo do krve. Ale kromě toho já jsem přesvědčena o tom, že to eh, není rozdělení do těch krabiček, ale jde o eh, integrovaný přístup, eh, aby ta opatření v těchto krabičkách skutečně fungovala. Včera na mě zapůsobilo vystoupení paní Ešt Eštonové, která je eh, opravdu ochotná, aby to prakticky fungovalo. Je doplňující otázka, pan Berman? Chci být pozitivní a konstruktivní. Ano, dát hlas těm, kdo hlas nemají, to je slogan rozhlasové stanice, pro kterou jsem dávno pracoval, ale dobře. Nicméně humanitární intervence, to je právo, které uznává USN velice zřídka humanitární koridory jsou zaváděny. Takže obecně řečeno, jaký máte názor na právo a povinnost přinášet humanitární pomoc do zranitelných situací, jako v Somálsku? Měla by Evropa jakoby vnucovat sama sebe v rámci mandátu OSN? Co si o to myslíte? To je opravdu těžká otázka. Protože jakmile přivedeme armádu, otevíráme pandořinu skříňku. A ta se nedá snadno zavřít. Humanitární pracovníci vždycky říkají, že toto je poslední možnost. V Somálsku to možná vypadá jako ta poslední možnost, nicméně toto je typ otázky, o které bych raději mluvila na základě toho přemostění, které nám nabízí paní Aštonová přemostění na obrany ministry, na obrany zahraničí, abychom zajistili i z mé strany, že já do toho vnesu hlas humanitární komunity. Oni mají svůj hlas, oni dokážou mluvit sami za sebe, ale musíme zajistit, že to bude ve správném kontextu. A nyní má slovo pan Gerenc Děkuji, paní komisařko. Již ve svém úvodu jste přijala zásadu operačních akcí a civilních akcí na, eh, ve smyslu humanitární pomoci. Je to tedy organismus, eh, určitý orgán, který by mohl vycházet z dohod členských států. Jak chcete postupovat, aby členské státy přispěly eh, užitečným způsobem vstupem do tohoto orgánu, tak aby eh, tyto aktivity mohly být podpořeny celkově Evropskou unii, eh, tak aby se dobře reagovalo na situace jako v Haiti. Prosím, paní kandidátko, máte slovo. My, my impression is that... Já mám dojem, že koordinační mechanismus, který máme teď, prostřednictvím monitorovacího informačního střediska, odvádí dobrou práci z toho pohledu, pro co je určen. A je to taková odlečená koordinace. Jakmile přijde katastrofa, dostaneme informace, okamžitě jsou k dispozici členským státům, zjistí se, co je potřeba, aby členské státy neposílali to, co mají, ale to, co je vlastně potřeba. Když zajdeme o krok dál a přistoupíme ke strukturovanějšímu přístupu, to samozřejmě vyžaduje, aby s tím souhlasili členské státy. A co jsem slyšela, některé z nich jsou rozhodně pro, některé mají výhrady a zbytek zůstává v pozadí. A já myslím, že teď uvidíme díky Haiti intenzivnější diskuze. Já pocituji odpovědnost za to, abychom se na tuto otázku objektivně podívali znovu abychom řekli, že toto je pro, toto je proti, abychom se postoupili v tom, pokusili v tomto dialogu postoupit ku předu. Když se podívám na historii, na to, jak to bylo dřív, myslím, že tato myšlenka se poprvé objevila v roce 2003, teď už máme rok 2010. Takže musí být důvod, proč se to ještě nevyřešilo. A než ten důvod pochopím, asi by bylo velmi arrogantní z mé strany, abych vám říkala víc. Máte doplňkovou otázku, pane garanci? Ano, konkrétně chcete se nechat inspirovat tou myšlenkou, která se již eh, osvědčila tím, že vytvoříte katalog dosažených schopností, který eh, by mohl potom být využit v daných eh, situacích. Členské státy by tak také měly oznámit svůj příspěvek do tohoto katalogu. Prosím, odpověď. Very good approach. Já myslím, že to je velmi dobrý a velmi vhodný přístup. Čím víc budeme schopni zmapovat stávající kapacity a teprve potom se zamyslet nad tím, jaké mezery musíme zaplnit vzhledem k současné finanční situaci, tím lépe na tom budeme. Jde o to, že když každý současně potřebuje ty své kapacity, co s tím? A právě to musíme důkladněji projednat. Paní Argentiny. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo řečeno, že tady nejde o to rozdělování, ale jde o koordinaci, jde o to, čeho chceme dosáhnout, ale Přesto tato otázka tu zazněla v různých podobách a přesto se ještě jednou zeptám. Jste zodpovědná za mezinárodní spolupráci, hovoříte o humanitární pomoci, ale co to tedy znamená, jaká bude vaše odpovědnost. Je to rozvoj, zahrnutě eh, pomoc v nouzi, obnovu, rekonstrukci. Eh, vy se na to díváte jako na celkový oblázek. Souhlasím, ale zajímalo by mě, kdo je zodpověden, zodpovědný za co. A já se ptám jako členka parlamentu. My... Paní komisařka, můj přístup je takovýto. Já jsem o tom diskutoval s paní baronkou Eštonovou a její přístup je velice logický. Svou roli v mezinárodní spolupráci vidím takto. V prvé řadě se budou věnovat humanitární pomoci a reakci v případě katastrof, protože to je tím hlavním jádrem mého portfolia. Dovolte, abych uvedla jeden konkrétní příklad. Měli jsme e, problémy, když jsme chtěli pomoci obyvatelstvo Barmy. A vedly se diskuzi o tom, že e, možná bude zapotřebí i vojenská akce. A co se stalo? E, jednali jsme se Združením ASEAN a ASEAN pomohl humanitárním pracovníkům, aby se dostali ke skutečným obětem. A to jsem měla na mysli, když jsem říkala, že bych usilovala o mnohem více proaktivní přístup, který nám eh, pomůže eh, v oblasti humanitární pomoci a také eh, reagování na katastrofy. Nemám pochybnosti o tom, že v budoucnosti bude zapotřebí eh, reagovat mnohem více na důsledky katastrof. A co je zapotřebí, je připravenost. Dovolte mi uvést pouze jeden jediný příklad když došlo k zemětřesení nebo když došlo k tsunami, eh, tak eh, eh, důsledky přišly s velkým časovým odstupem. Kdybychom měli systém včasného varování, zachránilo by to hodně životu. A to je ten proaktivní přístup v rámci mezinárodní spolupráce. A tomu se budu věnovat v rámci svého portfolia. Doplňující otázka. Neodvažuji se <laughs> a děkuji protože jsme překročili čas. Slovo má paní Mat Takin. Uh, Já mám otázku na nevládní organizace a na to, co dělají. Já myslím, že potřebuje nějaký systém dělování dobrovolných licencí nebo licencí na dobrovolnickou činnost. A nevládní organizace se k tomu mohou přihlásit, aby měly transparentní účetnictví, aby je komise prověřovala. A já myslím, že tím by se vylepšila kvalita služeb, které oni poskytují. Jaký máte obecně přístup k nevládním organizacím? V této konkrétní oblasti humanitární pomoci se všechno dělá přes nevládní organizace. Takže já myslím, že máme 186 partnerů, kteří se v podstatě prověřují a kteří jsou kvalifikovaní pro to, aby byli partnery pro komisi při poskytování humanitární pomoci. Někdo další mluvil o odpovědnosti. Komise si zpracovala velice seriózní systém pravidelných kontrol a auditu jedné třetiny všech partnerů a projektů, které podporují. Abychom měli jistotu, že výsledky budou odpovídající. Nevládní organizace, které neplní své úkoly, buď přímo na místě, anebo z hlediska účetnictví, jsou diskvalifikovány a ty takzvané dohody o partnerství jsou potom odebrány. A já jsem rozhodně pro tento přístup. Nemůžeme si dovolit plítvat veřejnými prostředky, zvlášť v situaci, kdy čelíme omezením úplně všude. A z tohoto důvodu odpovědnost pro všechny partnery představuje velice závažnou věc. A abyste si udělali představu o tom, jak o tom uvažuji já, já jsem skutečně asi dvě hodiny v neděli o víkendu s týmem, který se zabývá účetnictvím a finančními záležitostmi na generálním ředitelství ECO, e, mluvila právě o těchto věcech, takže děkuji, že jste si mě zeptali. Ne, máte ještě doplňkovou otázku? Paní McClarkin. Ano, mám. Vy máte velice prestižní a důležitou úlohu jako místo předsedkyně a podniková tajemnice Světové banky. A já předpokládám, že jste asi neočekávala, že budete sedět, kde dnes sedíte. Takže proč chcete být komisařkou? Paní komisařko? žená komisařko? Dvě věci. Za prvé, jsme v dosti neobvyklé situaci. My bulharští spoluobčané nebyli úplně nejspokojnější. Moje dcera žije v Bulharsku, mám tam rodinu. V tomto případě, když mi zavolali, Měla jsem pocit, že to je povinnost. Ale druhá věc, a tady do toho vstupuje štěstí, v komisi je 26 portfolií. Pro čtyři jsem kvalifikovaná, na čtyř mi záleží. Životní prostředí, změna klimatu, rozvoj a humanitární pomoc. Takže opravdu se na tuto práci těším. Změna je dobrá věc. Změna vás nutí, abyste umocnili své úsilí a já doufám, že se mi to podaří, pokud mě potvrdíte ve funkci. Paní Simmer z Gue, máte slovo? Ano, děkuji. Paní Georgieva, se své práce ve Světové bance sebou přinášíte zkušenosti, které jsou důležité i pro nás. Světová banka jako jedna z prvních institucí používala mnohem širší pojem chudoby a také e, humanitární pomoc byla striktněji zpěta s otázkou obnovy. Proto bych se vás chtěla zeptat, zda i z tohoto pohledu je pro vás důležitým přístupem ve vaší budoucí činnosti to, že se především e, při humanitární pomoci a pomoci při obnovy budete orientovat podle e, potřeb dotyčného obyvatelstva a regionů a že se nenecháte ovlivňovat e, podniků v EU i mimo, které Prosím, paní komisařko. Uh, in, uh, in, uh, first let me say that... Nejprve bych řekla, že si myslím, že vazba mezi pomocí v nouzi, rehabilitací a rozvojem není mechanická. Musíme se na to dívat holisticky. Někdy ani nemáme čas na rozvoj. Někdy tomu vůbec nedojde, bohužel, a mám na mysli třeba Súdán. Bylo by opravdu dobré, kdyby se bylo bývalo podařilo investovat do rozvoje. A nebo dejme tomu v Zimbabwe není důvod, proč by ta země měla být v takové situaci, v jaké je. Ale to jsou pořád výjimky. A pravidlo je takové, že ve většině případů můžeme zaujmout tento holistický přístup, co se týče pomoci v nouzi, rehabilitace a rozvoje. Já jsem bohužel nezachytila konec vaší otázky, ale pokud jsem vás správně pochopila, Ptáte se, jak já vidím úlohu podniků, které jsou zapojené do tohoto portfolia, ano? Na straně humanitární pomoci, na straně dobrovolných příspěvků a charitativních darů, tady nevidím žádnou úlohu. Na straně rozvoje a této spolupráce samozřejmě po každé když je tady určitá platforma pro rozvoj v soukromém sektoru, přivádí to do té země podniky. Alespoň v bance pokaždé, když něco takového děláme, chceme vidět respekt pro lidská práva, dodržování lidských práv, chceme vidět naplnění požadavku Světové banky na životní prostředí a sociální rozvoj a e, v naší odnoži soukromého sektoru se snažíme v bankovním sektoru prosazovat bankovní standardy, vysoké standardy. Máme doplňkovou otázku? Ano, máme doplňkovou otázku. Jde mi o ty podniky, které v rámci obnovy e, budou e, mít samozřejmě výhodu z toho, že z prostředků Evropské unie získají podporu. pro to tuto činnost. Jde mi také o ty nadnárodní koncerny se sídlem v zemích EU, které někdy pomáhají e, v případě e, e, různých takovýchto krizí, ale způsobují někdy tyto krize. Chcete také někdy popohnat k odpovědnosti? Uh, Práce se soukromým sektorem v oblasti rozvoje neboli tento úhel vaší otázky spíš spadá do portfolia komisaře odpovědného za rozvoj, protože právě tady v této oblasti by se investovalo. Ale co si o tom myslím já sama za sebe? Naší povinností je určit standardy, vysoké standardy, a pak se snažíme zapojit podniky v rozvojových zemích tak, abychom prosazovali lepší výsledky z hlediska životního prostředí a sociální věcí. A slovo má pan Mario Borgesio. Děkuji, paní předsedkyně. Paní kandidátka na komisařku vyjádřila velkou důvěru vůči kontrolám, které komise provádí Evropa dala k dispozici velmi mnoho finančních prostředků, ale já mám jinou otázku. Rád bych věděl, zda paní budoucí komisařka by šla tak daleko a <clears throat> uvažovala o kontrolách ve spolupráci se zeměmi určení. Zejména v Africe jsou určité náznaky, eh, které jsou spíše uh, Eh, negativní. Eh, rád bych tedy věděl, jaké možnosti vojenské intervence vidíte ve své oblasti. Byly to dvě otázky. Za prvé, trvala bych na vysokých standardech finanční odpovědnosti a za druhé, úloha armády v pomoci. K té první otázce. Především rozhodně věřím v transparentnost a odpovědnost. Ve svém profesionálním životě jsem se věnovala životnímu prostředí, protože někdo, ke komu jsem měla blízko, závažně onemocněl. Bylo to v důsledku otravy z podzemních vod a proto v důsledku transparentnosti lidé umírají. Nebo nedostatku transparentnosti. A proto udělám všechno pro to, co bude v mých silách, aby ve využití našich prostředků byla transparentnost a projevovala se odpovědnost. A pokud ty mechanismy nebudou dostačující, musíme je posílit. Nicméně mám dojem, že do té míry, že humanitární pomoc se poskytuje ne přes vládní kanály, ale přes partnerské organizace, jako je Červený kříž, což jsou organizace, o kterých víme, že jsou poctivé, že plní svou odpovědnost, pak je na tom humanitární pomoc docela dobře, co se týče rozumného využívání zdrojů. K té vaší druhé otázce. názor humanitární komunity je takový, že vojenský zásah je poslední možnost. A chtějí, aby, si, aby měli možnost sednout si za stůl a projednat, jestli je nebo není nutné provést vojenský zásah. Já připouštím, že o této věci se toho musím ještě dozvědět víc, ale na základě toho, co jsem zatím slyšela, myslím si, že je to opravdu složitá záležitost? Paní předsedkyně přerušuje. Máte ještě navazující otázku, prosím? Paní kandidátko, já bych chtěl se vrátit ještě k tomuto tématu. A to proto, že se domnívám, že je to téma zásadní. Nemůže to být vyřešeno technokraticky. Víš, že ze Světové banky a existuje evropská doktrina pro pomocné podpory a když se Evropský parlament zúčastní, tak by bylo dobré vypracovat novou doktrinu pomoci. Abych tedy dokončila odpověď k otázce vojenského zásahu. Já se domnívám, že je velice důležité, abychom o této záležitosti mohli diskutovat s ministry zahraničí a ministry obrany. Co je ten správný formát? Já se k vám vrátím, až se s tím seznámím. Vím, že eh, paní Eštonová je velice důležitým mostem tady s tímto společenstvím předsednictvím. To jsou tedy ministři pro obranu a ministři pro zahraniční věcí. Omlouvám se. Pan Franke van Hecke, nezapsaný. voorzitter. Mevrouw de... Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Jistě víte, že Evropský komisař se stal eh, persona non grata, protože prohlásil, že Komko eh, je správně technicky bankrot, přestože 100 miliony eh, euro byly k dispozici na základě evropských podpor. Je zde problém problém v otázce kapacit. Byla to tedy určitá chyba a sdílíte také názor ohledně Konga a jak se budete zabývat touto eh, zemí? Prosím na odpověď. Uh, I think that... Domnívám se, že když jsou kanály komunikace naprosto přerušeny, že to je opravdu eh, poslední možnost, ale někdy se to stává. Budu se snažit, abychom opravdu vytvořili prostor pro dialog, který by nás povedl dále. I ve Světové bance jsme byli svědky toho, že někdy děláme příliš mnoho těch posledních kroků. Snad bychom měli o ten krůček dříve již přestat a já se budu snažit, abych učinila vše, eh, co bude možné, získala veškeré informace a obrátila se eh, na vás, protože do toho můžete vnést eh, objektivní pohled a o to lépe můžeme zajistit vhodnou pomoc. To jsou opravdu velice obtížné okamžiky, kdy je třeba posoudit situaci ale abych odpověděla opravdu kategoricky, pokud eh, zjistíme, že jsme vyčerpali veškeré možnosti jednání, potom je eh, nutné přestat a odejít, bohužel. Prosím, navazující otázku. Nedomníváte se ale, že bychom měli vystupovat zásadně? Kromě nouzové pomoci neměly by být ostatní formy pomoci Kongu a ostatním africkým zemím závislé na dodržování lidských práv a na citelných pokrokech v prohlubování demokracie a právního státu. Není to spíš tedy zásadní otázka, aby to nezůstalo jenom na papíře? prosím o odpověď. Well, in the, in the area I need to... Musím vystupovat opatrně, protože v oblasti mé odpovědnosti, pokud budu tedy pod, potvrzené jako komisařka pro humanitární pomoc, musíme eh, zajistit že se zaměřujeme na mezinárodní humanitární právo. Jistě lidská práva jsou velice důležitá, o tom není pochyby, ale tady sledujeme konkrétní cíl. Musíme se tedy na tento cíl zaměřit. Šířeji to, kromě tohoto portfolia eh, v zájmu celé Evropské unie, jistě je důležité sledovat zcela jasné zásady alespoň co se týče mě, proč jsem eh, hrdá. Jsem hrdá, protože máme evropské hodnoty. Promiňte. Nyní eh, výbor pro životní prostředí eh, je zastoupen panem Skalkakisem. Máte slovo. Komisionete... Děkuji, paní předsedkyně. Paní kandidátko, v posledních letech narůstají přírodní katastrofy. A vzhledem ke změně klimatu to bude ještě horší, to všichni víme. Jedná se především o lesní požáry, o záplavy v Evropě. V Jižní Evropě došlo nebo dochází každý rok ke ztrátě tisíců hektarů. V řadě případů schopnost členských států reagovat je jednoznačně neodpovídající. Protože někdy se tyto věci stávají najednou na více místech. Evropská unie, Evropský parlament loni v létě žádal o posílení kapacit Evropské unie v oblasti civilní ochrany. Budete na tento požadavek reagovat kladně a řekněte nám, jak, pokud ano. Paní kandidátko, dvě minuty na odpověď. Pokud jde o civilní ochranu z Generálního ředitelství pro životní prostředí spolu s ECO, my máme příležitost zamyslet se nad nástrojem pro civilní ochranu, dojde k jeho revizi a samozřejmě pak pro další plánovací cyklus připravíme, možná, že je to špatný výraz, omlouvám se, ale prostě pro další období, kdy se budou určovat priority pro komisi, to přehodnotíme. A přichází to opravdu ve vhodnou dobu, protože vám mohu říct, ano, jsem přesvědčená o tom, já osobně jsem rozhodně přesvědčená o tom, že musíme být připraveni. Uvedu vám takový příklad. Když jsem byla ředitelkou Světové banky v Rusku, pracovali jsme s ruskou vládou a financovali jsme projekt na modernizaci hydrometeorologických služeb. A to bylo ještě v době, kdy na tom Rusko bylo finančně špatně. A aby si Rusové mohli něco půjčit od Světové banky, aby financovali hydrometeorologické služby, to vůbec nebylo úplně zjevné, to nebyla samozřejmost. Takže jsme udělali ekonomickou analýzu a dospěli jsme k závěru. A tady se omlouvám, použiju měnové opatření, které tady není vhodné, ale tehdy jsme to tak dělali. Dospěli jsme k závěru, že na každý utracený dolar na meteorologické služby budeme mít 16 dolarů jako výhodu, protože zabráníme nějakým neštěstím. Takže já si myslím, že prevence je zásadní a příprava přímo v terénu je zásadní. A zaplatí to za sebe samo. Takže to vlastně dobré i pro evropské daňové poplatníky. Takže až provedeme tuto revizi, až zjistíme, co je vhodné, samozřejmě i s komisařem pro vnitro, protože já se zabývám jenom tou stránkou, která se dotýká rozvojových zemí. Já myslím, že by byl vhodný okamžik potom předstoupit znovu před vás, před tento výbor a vůbec před parlament. Ano, je to zásadní otázka. Nyní další kolo otázek. Promiňte, vy máte asi následnou otázku. You said review the... Vy jste říkala, přehodnotíme, bude revize. Byl takový pilotní projekt loni v létě. evropská protipožární letadla. Velmi se to osvědčilo. Bude to pokračovat? A nebo v rámci toho přehodnocení budete muset přerušit tuto činnost loňského léta? Já jsem se o tom projektu dozvěděla, připadalo mi to velmi zajímavé. Zatím není úplně jasné, jestli budeme schopni pokračovat. A upřímně řečeno, k dnešnímu dní já nevím, jak jsme na tom finančně jaké peníze bychom mohli využít, abychom tom pokračovali. Protože teď máme rok 2010. Nicméně já doufám, že najdeme nějaký způsob, jak pokračovat, protože údajně, alespoň na základě předběžného hodnocení, byly výsledky velmi dobré. Alespoň jednou teď skončím včas, už končím. Další kolo otázek a odpovědí je nejdříve pan Kačmárek. Máte slovo. Bardzo svým vystoupením. Mnohokrát děkuji. Ve svém prohlášení zmiňujete Evropský konsensus o humanitární pomoci. V roce 2008 byl zpracován akční plán ve vztahu k tomuto koncensu. Vidíte tady nějaké zvlášť důležité prioritní prvky v tomto akčním plánu, paní kandidátko? Když mi pracovníci na generálním ředitelství podávali informace o tomto plánu, udělalo to na mě velký dojem, protože tam 48 různých opatření a u 42 už opravdu postoupili ku předu. Pokud jde o tyto oblasti, já myslím, že tady se vymykají zvlášť dvě a doufám, že tady budeme pokračovat. Jedna je koordinace a samozřejmě to není překvapující vzhledem k diskuzi, která tady dnes probíhá. A druhá věc je to rozhraní mezi armádou a civilní ochranou. Ale ráda se k tomu ještě vrátím, přijdu znovu mezi vás, samozřejmě pokud budu potvrzená ve funkci. Až budu mít trošku větší přehled, ráda se mezi vás vrátím a řeknu vám víc. Odpovím podrobněji. Máte navazující otázku? mohl jen dodat, že tady bude dobrá příležitost, protože ten akční plán se bude letos přehodnocovat. Takže je pravděpodobné, že budeme mít příležitost to projednat. Ano, to je pravda. Máte naprostou pravdu. To znamená, že budu mít trošku času na to, abych se mohla připravit. Nyní pan Patrice Tyrolien. V eh, svých eh, korespondenčních eh, eh, odpovědích eh, jste také uvedla, že Evropská unie musí mít schopnost ještě navýšit schopnost reakce. To je jistě vhodné, ale chtěl bych konstatovat, že investice ještě nejsou dostatečné a neodpovídají našim plánům. Víme, že počet reakcí však závisí na možnosti možnosti reagovat a postupovat transparentně. Je eh, nutné připravit však efektivní odpovědi a reakce Evropské unie. Prosím o odpověď. the eh, humanitarian... Nástroje humanitární pomoci se využívají velmi účinně, velmi efektivně. Ale mám tady takový jeden zajímavý postřeh. Z posledních deseti let po devět let peníze, které se dávaly, které představovaly zdroje pro humanitární pomoc, pro, podle tohoto nástroje nebyly dostačující. A když byly nutné další prostředky, využily se rezervy komise. A to podle mě ukazuje, jak tady dnes o tom mluvíme, že stoupá počet a intenzita katastrof. Nicméně, udělalo na mě velký dojem to, že další nástroje komise také byly využity na pomoc lidem v nouzi. Například podle dohody z Kotonu Evropský rozvojový nástroj nebo fond poskytuje 150 milionů eur v případě potřeby, které se mohou využít pro katastrofy. A 37 milionů už se v rámci tohoto nástroje využilo. Takže já mám pocit, že když je to nutné, zdroje se mobilizovaly, peníze se našly. A samozřejmě, když je to nutné, pomohou i členské státy. Já osobně si myslím, že se musíme dívat ku předu, musíme být mnohem tvořivější, pokud je o to, jak mobilizujeme zdroje, abychom naplnili potřeby, někdy bývají jedni lidé postižení víc než druzí. Například jedna věc, na kterou jsem velice hrdá ze své činnosti ve Světové bance. My jsme zavedli takové pojištění pro případ katastrofy pro chudé země. To znamená, že tyto země pak měly pojištění a například kanadská vláda za to platila. Když přišla katastrofa, Haiti dostalo z tohoto pojištění 8 milionů dolarů. A můžeme uvažovat o této mobilizaci zdrojů, která zachází dál než je takový ten tradiční rozpočtový přístup. Peníze, které dávají daňoví poplatníci. Takže budeme schopni reagovat víc. Musíme pokračovat, je to velmi zajímavé, ale musíme pokračovat. A možná, že vy nebudete mít navazující otázku. A slovo má pan Ivl Bagl. Paní Georgieva, především bych vám chtěl poblahopřát k tomu, jak klidně dnes působíte. Já myslím, že je důležité, že na úvod jste nám dala informace i o katastrofách způsobených člověkem. Některé takové katastrofy působí armádní intervence ze sousedních zemí. Je to tak třeba v Jemenu. Myslíte si, že při takových katastrofách, které nejvíce postihují civilní obyvatelstvo, by na sebe země měly vzít větší odpovědnost, pokud jde o stabilizaci a humanitární pomoc? A pokud se mnou souhlasíte, budete mít tu odvahu, abyste se postavila i této otázce? Děkuji. Paní kandidátko? Já bych se vrátila k těm zásadám, ze kterých vychází humanitární pomoc. Znamená to neutralitu, nestranost, nezávislost pro humanitární pracovníky. V této oblasti se do toho velice často vůbec nezapojí vlády, někdy ano, ale velice často nejsou tím kanálem, přes který prochází intervence. Samozřejmě víme, jak je těžké pracovat ve státech, kde je velice zranitelné prostředí. Já myslím, že toto nespadá do mé odpovědnosti řešení této věci. Ale jak už jsem říkala na úvod, pokud máme bránit nespravedlnosti, která postihuje civilní obyvatelstvo, a nebo, což je ještě horší, děti a ženy. Já se za to postavím a pokud budu schopná udělat něco ze své pozice, abych například eh, upozornila na tyto věci, na nepřijatelné chování, tak to udělám. A omlouvám se, pokud mi unikla část vaší otázky, protože jsem možná neslyšela všechno, protože tam bylo nějaké rušení ve sluchátkách. Možná, že jsem úplně nepochopila, na co jste se mě ptal. Takže pokud budete mít návaznou otázku, pokusím se odpovědět. Máte návaznou otázku? Ano, mám jednu připomínku, poznámku. Děkuji, odpověděla jste velmi dobře. A já bych na vás apeloval, abyste využila tu morální pozici, ve které budete, abyste v takových případech zasáhla opravdu maximální míře. Děkuji. Paní kandidátko. Děkuji. Ano, cením si této důvěry, udělám to. Pan Partstas. Dobrý den, pro, Pro, Dobrý den. Známe, jaká je situace v pásmu Ghana. Je dramatická. Jsou tu zprávy OSN a ty ukazují, že milion a půl lidí se dostalo do nesmírně složité situace. Rád bych věděl, o jakých opatřeních budete uvažovat spolu s 26 kolegy, abyste zajistili, aby stát Izrael umožnil přístup vojenským konvojům a za druhé postaráte se spolu s kolegy o to, aby pásmo Gaza již nebylo takovým vězením? framed your question. Já naprosto chápu, co vám jde, co uděláte se svými 26 kolegy, protože musíme k tomu přistupovat kolektivně, jako Unie. A z mé pozice humanitárním pracovníkům jde samozřejmě o přístup. Přístup byl velmi omezený. Dozvěděla jsem se, že je to asi 20-25 toho, jak to bylo dřív, v roce 2006. Takže pro nás je nejdůležitější prosazovat a neustále prosazovat přístup. Ale jak na to, kromě zvyšování povědomí? Já myslím, že je také nutné, abychom neustále řešili důvody, které jsou uváděny pro to, proč není přístup a musíme žádat řešení. Například já vím, že jeden z těch důvodů, který se uvádí, je ten, že některé zboží by se mohlo využít pro vojenské účely. Dobře, v tom případě bychom měli dělat to, já myslím, že to děláme, že řekneme, podívejte se, dejte nám negativní seznam. Toto jsou věci, které se nesmí vozit do Izraele. A my to dodržíme, nebo nám dejte pozitivní list, seznam. Eh, věci, které se mohou přivážet do kazy, opravuje se paní řečnice. Já myslím, že první otázku je kolektivní přístup Unie. Musíme vystupovat jednotně, musíme zajistit, že budeme mluvit jedním hlasem. A potom musíme co nejvíc podpořit humanitární pracovníky, a musíme se snažit odstranit skutečné anebo domnělé technické překážky. Návazná otázka? Paní Komisařko, můžeme jít ještě dále. Evropská unie uzavřela dohodu o spolupráci se státem Izrael, kdy počítáme s určitým přístupem do Evropské unie. Nemůžeme využít tedy tohoto vyjednávání, abychom Izrael přiměli k pozitivnějším akcím v tomto směru? Právě proto jsem zdůraznila tuto část vaší otázky. Ano. Musíme to vidět ze široka ve vztahu k Izraeli. Já nemám pravomoc k tomu, abych vám řekla, do jaké míry se to dělá, jak se to dá udělat, ale samozřejmě předám to kolegiu a to je také moje úloha, zajistit, aby lidé chápali, že je tady závažná krize a musíme s tím něco dělat. Deva. Pan Deva. Děkuji, paní předsedkyně, paní kandidátko. Vy budete hlasem těch, kdo hlas nemají. Poslední možností pro ty, kdo zůstali pozadu, komisi máme různé odpovědnosti. Kathy Ashtonová bude prosazovat eh, zájmy EU v různých zemích, pan P. Balks a pan de Gucht budou jednat o obchodu a vy budete člověk, který bude mluvit za ty, kdo nemají hlas. Budete muset bojovat proti zájmům Evropské unie. V některých případech jste na to připravena? Paní kandidátko? Ano? Rozhodně. Máte návaznou otázku? Po této odpovědi ne. Ale doufám, že to slyšeli ostatní komisaři. Já doufám, že to uslyší, ano. Na základě zemětřesení v Haiti eh, byla humanitární pomoc Evropské unie uvolněna velmi rychle a také civilní ochrana eh, byla koordinována. Eh, Vy jste odpověděla ve svém dotazníku, že je nutné také učinit určité závěry na základě způsobu, jak je možné zlepšit koordinaci a doplňkovost i souslednost jednotlivých opatření jakou roli bude mít eh, také humanitární pomoc eh, v rámci Evropské unie. Eh, vytvoření Evropského sboru civilní ochrany je otázkou naléhavou. Uh, thank you very Mnohokrát děkuji za tuto otázku. Už to, že se zřizuje post komisaře pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a reakci na krize, je krok správným směrem. A já jsem se dozvěděla, že v radě jsou dvě skupiny. Kohav, jak říkáte, který se zabývá humanitární pomocí a potravinářskou pomocí, ale také skupina Prosiv, která se zabývá civilní ochranou. A bude velice důležité využít tyto dvě cesty a případně zjistit, jestli musíme něco synchronizovat. Protože je možné, že nejsou úplně na stejné vlně. Takže se můžeme poučit z Haiti, vyvodit z toho obecnější poučení a použít ho v budoucnu. A ještě takový postřeh. Po tsunami proběhlo velice dobré, seriózní a objektivní vyhodnocení poučení z tsunami. Teď, když se podíváme na Haiti, vidíme, že některá z těchto poučení byla uplatněna v praxi. A v podstatě ve velké míře, ne všechna. A pak ještě zbývá otázka, jaké poučení si odneseme z Haiti. A já věřím v systematické a poctivé hodnocení toho, co se nám podařilo a co se nám nepodařilo moc dobře. A jak to můžeme udělat lépe. A já myslím, že to, že máme v radě tyto dvě skupiny, nám dává platformu, abychom pokračovali s členskými státy, ale i s tímto výborem. Máte doplňující otázku? Nyní je místo předseda výboru AFET, pan Pasko. Jedna minuta. Well, I have a problem because I have... Já mám problém, protože já jsem si připravil dvě otázky, ale už je položil někdo jiný a vy jste na ně velmi dobře odpověděla, takže teď musím improvizovat. Problém je ten, že dejme tomu, nastane krize, která bude v oblasti, která je velice citlivá z politického hlediska. Jak se souladíte na jednu stranu potřebu reagovat opravdu rychle, a dlouhodobější požadavek na nějaký politický zásah v tomto ohledu. Z hlediska humanitární pomoci je nejdůležitějším faktorem rychlost. Musíme ji rychle mobilizovat, rychle poskytnout, musíme zajistit, že se dostane k lidem, kteří ji potřebují. To tedy musí být a je pro nás také hnací motor. Samozřejmě, pokud jsou podmínky takové, jak se to bohužel stává příliš často, nemůže prostě následovat rekonstrukce a rozvoj. A pak máme problém. Pak to dopadá tak, že následuje velice dlouhé období, kdy jsou tyto země závislé na pomoci. A když se to stane, lidé přijdou o živobytí, její schopnost vrátit se k produktivnímu životu je zásadně narušená takže čím déle tento proces trvá, tím obtížnější je potom vrátit se k rozvoji, k rekonstrukci a k rozvoji. A toto musíme být na paměti a pak musíme zvažovat, kdy jsou politické podmínky správné. Protože když si stanovíme laťku příliš vysoko, může se stát, že neuděláme správnou věc. Může se stát, že lidem víc ublížíme, než pomůžeme. A bohužel Toto je otázka posouzení celé věci. A velice často do toho nevstupuje jenom racionální a objektivní hodnocení, ale také emoce. A to, jak pak postupujeme, závisí v největší míře na otevřenosti a transparentnosti informací, abychom to všichni byli schopni posoudit co nejobjektivněji. Návazná otázka? Ne, děkuji. Dále také máme možnost klást návazné otázky, eh, přičemž je možné požádat o doplňující informace ze strany eh, kandidátky. Písemně jsem eh, získala následující otázky. A sice, jaké poučení jste dělala na základě zemětřesení v Haiti a jak je možné, že tato poučení eh, eh, ovlivní vaši politiku. Máte minutu 45 sekund na odpověď. Well, the, obviously the crisis is still... Samozřejmě ta krize se pořád ještě vyvíjí a teprve přijde čas na systematické posouzení nějakých poučení. Nicméně k dnešnímu dni bych měla tři připomínky. Za prvé, Lidé, kterým tuto práci svěřujeme, jsou v terénu, využili poučení s tsunami. Jedno z poučení s tsunami například bylo to, že se musí předem rozmístit zásoby, aby se všechno nemuselo přivážet z Evropy, když přijde katastrofa. Aby to bylo na různých místech na světě a to se udělalo a na Haiti to hodně pomohlo. Za druhé, komunikace o tom, co dělá Evropa, nebyla příliš výrazná. Protože jsme nezískali dojem, já když jsem s těmi týmy mluvila, poslouchala jsem je, každých 24 hodin oni hodnotí, co se udělalo. A je to obdivuhodné, ale když se podíváte na to, jak se o tom podávají informace na venek, neslyšíme stejné věci. Takže okamžitě druhé poučení musíme myslet na komunikaci, stejně jako myslíme na tu činnost jako takovou, protože Lidé věří tomu, co vidí. Za třetí, mám pocit, že je tady pořád ještě prostor pro lepší koordinaci a evropskou pomoc, označovanou jako takovou. Pořád si myslím, že se, jsou tady důvody, proč se to neudělalo, ty musíme opravdu zohlednit. Ale musíme se zamyslet nad tím, jak to udělat lépe, abychom ukázali, že Evropa je jednotná a že to není 27 států plus jedna. USA mají také eh, nemocniční loď eh, v Haiti. Eh, mohla by Evropská unie v budoucnosti udělat něco podobného? Uh, that goes, that goes again to... To zase souvisí s otázkou rozhraní mezi armádou a civilní ochranou. Jak už jsem říkala, já si opravdu myslím, že armáda jako poslední možnost může pomoct a pomáhá. Řeknu vám jednu věc. Když jsem mluvila s pracovníky na generálním ředitelství ECO a procházeli jsme tento bod, to znamená, kde udělat čáru mezi armádou, armádním zásahem a civilní ochranou, ptala jsem se, jestli si myslí, že bylo vhodné, aby americká armáda zasáhla na Haiti. Oni říkali, určitě, jinak to nešlo. Nebyla tam vláda, nebylo tam nic. Takže když nastane taková situace, že vláda padne nebo prostě vláda neexistuje, přijde katastrofa, rozhodně tady má určitou roli armáda, ale určitě se to musí udělat opatrně, protože jakmile se to udělá, nedá se to vrátit zpět. Už to tam prostě tak je. Ano. A poslední otázka. Jak chcete zajistit evropské finici, financování, především pro Sudán? Um, well, the, uh... Humanitární pomoc vychází z toho, co je potřeba. To znamená, že jde tam, kde někdo něco potřebuje. A proto lepší zacílení závisí na třech věcech. Za prvé, máme správné vyhodnocení potřeb – Víme, kde někdo něco potřebuje. Za druhé, smobilizovali jsme ty věci, které jsou nutné, abychom naplnili tyto potřeby. A za třetí máme přístup. Můžeme tyto věci sloučit dohromady a víme, že v některých případech máme problém s přístupem. Víme, že v některých případech máme problém s tím, abychom vůbec zjistili, kdo tu pomoc potřebuje a často nastávají situace, kdy humanitární pracovníci se prostě nedostanou k těm lidem, kteří něco potřebují. Takže potřebujeme pracovat, důsledně pracovat na každém z těchto prvků, to znamená správné vyhodnocení, zajištění toho, že mobilizujeme správné věci, že nepoš, nebo lidé nebudou posílat to, co mají, to, co mají třeba navíc, ale to, co je tam potřeba. A potom musíme zajistit, že budeme mít přístup, že se nám podaří dostat se k lidem v nouzi. To jsou ty tři prvky, které bych zdůraznila. Merci. Nous allons... Děkuji a nyní je třetí kolo otázek a odpovědí. Paní eh, Corina Krety má slovo. modul... Děkuji. Děkuji. Já bych zůstala u této oblasti a chtěla bych hovořit o tom, jak můžeme zajistit větší bezpečnost pro pracovníky pomoci, a to zejména v regionech, kde dochází k ozbrojeným konfliktům, jako je Kongo, kde dochází k masovému znásilňování, ale také k útocím na konvoje humanitárních pracovníků. Také jsme to zažili i na Haiti. Jak je možné zajistit, aby humanitární pracovníky pracovníci eh, mohli pracovat a poskytnout pomoc těm potřebným. Co tedy chcete udělat pro ochranu a bezpečnost humanitních pracovníků? The... Od lidí, kteří pracují ve velice obtížných podmínkách, jsme se dozvěděli, že často dávají přednost tomu, aby je nedoprovázela armáda. Velice často dávají přednost tomu, že si sami najdou způsob, jak se dostat k těm potřebným, protože jakmile je tam armáda, je otázka, jestli zůstane neutrální a nezávislá. Ale jsou případy, kde je to nutné, právě jsme o tom mluvili, A podle mě mým úkolem je zajistit, že všechno budeme vyhodnocovat na základě příslušných okolností. A jedna věc, kterou jsem se dozvěděla, kterou máme v Evropské komisi, jsou naši spojenci. Například v Kongu, jde především o Kongo, protože vzhledem k tomu, jak je ta země velká, myslím, že letecké společnosti právě doručují pomoc. Jde o to, jaké dopravní prostředky využít, které by poskytovaly větší ochranu humanitárním pracovníkům. V tomto případě je například dopravíme letadlem místo po zemi. A to je jedno ochranné opatření. Takže využití za prvé, omlouvám se, zapomněla jsem něco říct, něco velmi důležitého. Jedna věc, která všem pomáhá, o které víme, je komunikace. Musí být ve spojení a hodně investujeme do komunikačních služeb. Na Haiti údajně komise mimo jiné instalovala satelit, aby lidé mohli zavolat domů, aby mohli říct, jsem v pořádku. Ale pokud je o bezpečnost, komunikace, také vyhodnocení situace v terénu, vyhodnocení bezpečnostní situace, to jsou věci, které můžeme humanitárním pracovníkům poskytnout. Opravdu zajímavé, ale stejně musíme pokračovat dál. Paní Kretu. Stručná doplňková otázka mimo mikrofon. Ne, v loňském roce jsme měli přes 200 úmrtí humanitárních pracovníků a myslím, je velice důležité, aby se to pořádně prošetřilo, abychom se tomu vyhnuli. Děkuji. Nyní pan Bilňo Tanden. Commissioner Designate, you're doing Paní kandidátko, já myslím, že si vedete velmi dobře. My jsme tady proto, abychom zjistili, jak byste si vedla ve funkci. Vy mluvíte plynule rusky. Byla jste tři roky v Moskvě. Jak by vám tato ruská zkušenost pomohla ve vaší práci? Uvažovala byste o tom, nebo by to bylo nad rámec vašeho portfolia, že byste například spolupracovala s Rusy, co se týče jejich pomoci? Paní kandidátko? této funkci se dají uplatnit dvě části mé ruské zkušenosti. Za prvé, když jsem tam byla ředitelkou, pořád tam ještě byla komunitární činnost ze strany komise a také OSN, zvlášť v Čečensku a také v Kav- na Kavkaze, v sousedních republikách. A my jsme se spojili s komisí a s OSN následujícím způsobem. My jako Světová banka neposkytujeme humanitární pomoc ale můžeme zajistit podmínky pro poskytování pomoci tím, že využijeme svůj přístup k nejvyššímu vedení v Moskvě i v těch ostatních republikách. A také jsme vybudovali projekt v souvislosti s humanitární pomocí v Dagestánu a v těch sousedních regionech. A tam jsme se zaměřili na jedinou věc, a totiž státní zpráva, která byla schopná přijmout peníze a využít je a nést odpovědnost. A bylo zajímavé vidět, jak ty peníze tečou. Nesměli jsme nic dělat v Čečensku, ale lidi z Čečenska jsme přivedli do Kabardina, do Bulharska, přivezli jsme je tam, aby se vyškolili, proškolili, to byla jedna věc. Za druhé, měla jsem to štěstí, že jsem byla v Rusku v době, kdy Rusko bylo poprvé hostitelem G8. A jedna věc, kterou jsem udělala, protože já dělám na rozvoji, oni se mě ptali, co můžeme udělat. A já jsem říkala, udělejte konferenci dárců, kteří se nově objevují na scéně. Vy jste dárci. A já myslím, že to bylo v dubnu 2000. Kdy to bylo? 2004? No prostě, když oni pořádali G8. A teď dělají další. Možná, že bychom si teď měli poslechnout návaznou otázku. Můžeme o tom mluvit někdy jindy. Děkuji. Návazná otázka. Navazuji na to, na co se jako poprvé ptal pan Mitchell. Jak zvýšit viditelnost vaší práce jménem EU? Uvažovala byste o tom, že například budete psát blog, nebo pracovníci vašeho útvaru budou psát blog, anebo dokonce twittering? Paní kandidátko? Bobe, já si myslím, že Twitter je pro takovéto věci výborný, protože na Twitteru dáváte jenom ty hlavní zprávy, dáváte hlavní věci novinářům, pokud to děláte dobře. Já jsem příslušnice starší generace, takže tohle teprve doháním. Ale sleduji Twitter a můžu vám říct jednu věc. Když jsem byla jmenována, musela jsem velice rychle zavolat příbuzným, protože to poletovalo na Twitteru a já jsem měla strach, že se to dozvědí někde jinde dřív než ode mě. Takže je to velice silný nástroj, protože je to všechno krátké, stručné, a když je to stručné, tak to musí být opravdu zacílené, musíte to opravdu napsat přesvědčivě. Nyní paní Isabel Lilin, zelení. I'm chair, I'm over here. No, děkuji, paní předsedkyně, já jsem tady. Já bych se chtěla zeptat, jaké důsledky vidíte, co se týče nezdaru v Kodani z hlediska humanitární pomoci EU, když zohledníme, zvýšené riziko katastrof, protože dohoda z Kodaně nám neposkytuje žádný důvěryhodný způsob, jak omezit změnu klimatu na dva stupně. Jak to komise zohlední, až bude plánovat humanitární pomoc EU na dalších pět let? Až se bude počítat zvýšené riziko a tak dále. A co si myslíte o prevenci katastrof, pokud jde o národní spolupráci v rozvojových zemích? Jaké konkrétní kroky přijmete, abyste zatlačila na takovéto podniky, aby dodržovaly environmentální standardy, které jsou nutné, aby se zabránilo katastrofám. Paní kandidátko? Možná proto, že jsem se věnovala otázkám životního prostředí, byla jsem v Kodani. A měla jsem z toho smíšené pocity. Nebylo to jenom negativní. Myslela jsem si, že je problematické, že je to chaotické, že je problematické, že nakonec z evropského hlediska Evropská unie neprosadila své místo za stolem. A já si myslím, že to je věc, nad kterou se musíme zamyslet. Musíme to dál řešit. Nicméně před pěti lety bych ani nedoufala, že se hlavy států sejdou a budou řešit otázku změny klimatu. Takže já myslím, že e, úroveň povědomí o tom, jak zásadní a kritické to teď ve světě je, že je to možná vůbec největší výzva naší generace, já myslím, že to opravdu stoupá. V Kodani přes ten chaos, e, přes to e, vlastně i ten chaos a to, že tam bylo tolik lidí, to také pomohlo tomuto povědomí, takže to není jenom negativní, vyplynulo z toho i pozitivní věci. Ale k vaší otázce. Souhlasím s tím, že musíme být připravení že budeme potřebovat víc zdrojů, abychom pomáhali při katastrofách. A jedna z věcí, kterým jsem se v bance věnovala, je zranitelnost vůči změně klimatu v chudých zemích. A otázka zní, jestli jenom budeme zhromažďovat zdroje, anebo jestli se pokusíme nějakým tvůrčím způsobem věci trošku změnit. A do toho si myslím, že musíme vložit víc energie, protože pokud si budeme myslet, že e, rozpočty na pomoc lidem za 10, za 15 let pomohou sami o sobě, tak to není. A v této věci je mým úkolem úzce spolupracovat. Paní předsedkyně přerušuje. Paní Levinová, máte návaznou otázku? Ano. Mohla byste trošku rozvést, jak vidíte činnost nadnárodních podniků v rozvojových zemích a jak byste mohla ovlivnit, aby se zabránilo v budoucnu katastrofám? Paní kandidátko? To není jeden celek, abych mohla říct, co si o nich myslím. Jsou podniky, které si berou velmi dobře, berou na sebe odpovědnost za ty, kdo pracují v těch podnicích, za rozvojové země. A jsou podniky, které jsou mnohem krátkozračitější a které vůbec neuvažují o tom, jestli po nich zůstane nějaká potopa. Takže tady nemám nějaké paušální hodnocení. Ale podniky, a to mohu říct, a to rozhodně mohu říct, některé podniky jsou mnohem větší než ty země, takže mají nějakou odpovědnost. A otázka je, musíme jít dál, říká paní předsedkyně. A nyní dáme slovo paní Ivě Saniky, Ona je za vámi, paní komisařko. Ano, děkuji. Paní kandidátko, musím říci, že se mi velmi líbilo to, jak odpovídáte, máte styl, jste klasa, já jsem Eh, plna důvěry, že se s vámi brzy setkáme opět zde. Minulý týden jsem hovořila s panem de Guchtem, vaším předchůdcem, eh, a hovořilo se také o zmizení desítek dětí, které přežily katastrofu a které jsou v určitém riziku eh, zneužití. Je se tedy veliké nebezpečí. A jak jaká opatření Evropská unie již učinila, aby děti byly chráněny před tímto nebezpečím. Prosím, máte slovo. Very encouraged that Je velice pouzbudivé, že UNICEF bere tyto věci velmi vážně poskytli řadu informací a to opravdu pomáhá. Takže si lidé mohou utvořit názor a mohou na to dávat větší pozor. A když říkám, mm, ostatní si mohou utvořit názor, jsou to především vlády. Pokud vím, tak jde částečně o adopce, které byly zákonným způsobem dohodnuty ještě před zemětřesením. Částečně jsou to lidé, kteří to myslí dobře a chtějí pomoct, ale z části je to nebezpečné. A může to vést k obchodování s dětmi. Co mohu udělat já? Mohu se připojit ke kolegům v UNICEF a mohu o tom mluvit, abychom zajistili, že si, o tom, že, to, že si toho budeme vědomi my, parlament, členské státy, že se ty věci dějí, že ty informace dostanou imigrační útvary, aby lidé, kteří tomu mohou zabránit, vědí, že k tomu dochází a budou schopni udělat svou práci. Máte návaznou otázku? Ano, děkuji. Pan Guerrero Salom. En los casos de graves crisis humanitarias, sobre todo si son por desastres případech eh, hrozných eh, katastrof a především případech eh, přírodních katastrof potřebují i záchranné sbory vodu a pomoc. Především však je zapotřebí mít přímé spojení z daného místa. Je nutné mít také jasné instrukce od hlavních osob a také velkou odpovědnost. Já se domnívám, že Evropská unie v oblasti humanitární pomoci by mohla hrát hrát velikou roli eh, v tom, aby schopnost vlády na místě byla posílena. Jste ochotna vytvářet skupiny, eh, které by na místě mohly pomoci eh, při řešení krizové situace. Prosím, máte slovo? S tím naprosto souhlasím. Rozhodně je to nutné. z terénu slyšíme a v podstatě já to slyším i od snad bývalých, brzy bývalých kolegů ze Světové banky. Je tady ve značné míře nejistota, co se týče toho, jak to vláda zvládne, jak se vláda zotaví. Oni se snaží, nezapomínejme, že je to vláda, která má dlouhou historii budování institucí, že se teď dává dohromady. Takže pomoc, kterou teď můžeme pomoct, je zásadní. Ale řekla bych ještě jednu věc. Další oblast, na kterou musíme myslet, je to, jak dát příležitosti pro soukromý sektor. Protože pokud budeme spoléhat jen na veřejný sektor, na mezinárodní podporu, Nepodaří se nám Haiti obnovit tak snadno. Bude to mnohem delší proces. Takže zvlášť, až přejdeme k rekonstrukci, bude velice důležité, abychom také vytvářeli příležitosti pro podniky, aby se tam vrátili. Už jsme viděli pouzbudivý vývoj na Haiti v tomto ohledu. Musíme zajistit, že to nevymizí, protože s pracovními místy přijde i důstojnost, důvěra, a pak budeme schopni uvolnit energii soukromého sektoru. Já nepodceňuji nutnost zásahu veřejného sektoru a mezinárodní pomoci. To bylo právě to světýlko, které pomáhalo lidem na Haiti. Máte návaznou otázku? Chtěl bych ještě jednou zdůraznit to, že jde o podporu těch, kteří jsou na místě, kteří se tam vyznají. Ti musí mít také uznání a musí být autoritou pro vlastní občany. Je nutné právě jim pomoci, aby šli právným směrem a rozhodli správně. That, is really, uh, the right... Ano, to říkáte správně. Teď, kdy instituce na to nejsou dobře, samozřejmě bez této podpory by ta země na tom byla opravdu špatně. Stejně pro ně bude těžké postavit se znovu na nohy, ale bylo by to ještě těžší. Nyní je přidružený výbor pro životní prostředí. Paní Edith Estrela má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, paní Georgievo. Ráda bych se zmínila o tématu živelných katastrof na evropském území. Ve vašem sdělení o prevenci přírodním katastrofám, ale i těm katastrofám způsobeným lidskou činností se vyjádřila komise v tom smyslu, že bude přeskoumáno, zda e, můžeme zahájit specifickou iniciativu boje s lesními požáry. Zajímalo by mě, zda komise předloží nějakou směrnici, těm lesním požárům, jak to požadoval také Evropský parlament ve svém usnesení z roku 2006 a potom, jak se bude posouvat v případě záplav. Máte dvě minuty na odpověď. My understanding is that they. Já to chápu tak, že se v té oblasti lesních požárů něco dělá. Z pohledu rozvoje i z pohledu zemědělství. Nevím, jak je to daleko, neznám podrobnosti. Ono dává smysl, když se podíváte na záplavy, že je potřeba sledovat tento obrovský jev a pokusit se najít směr, který Unii pomůže reagovat. Ale teď mám možnost mluvit stručně. K tomu se ještě musím vrátit. Už jsem o tom něco slyšela, ale nedokážu vám teď říct ano nebo ne ale ještě se k tomu vrátím, slibuji. Muito obrigada, mas gostaria também de saber. Navazující otázka, děkuji. Ráda bych věděla, a to bylo další doporučení Evropského parlamentu, o kterém se zmiňuji, jak to vypadá s observatoří pro e, záplavy a e, oblasti sucha. Domníváte se, že je nutné vytvořit takovouto observatoř nebo monitorovací centro pro živelné katastrofy? zejména proto, abychom mohli zareagovat včas, aby bylo možné zajistit prevenci, nereagovat, když je pozdě, paní kandidátko. To je rozhodně důležité. Musíme vědět, do jaké míry se ty věci odehrávají teď, co by k tomu ještě mohlo přinést to střediska. No jistě, čím více toho víme, čím lepší informace máme, tím pravděpodobnější je, že budeme připravení a odpovědějícím způsobem budeme reagovat a bude to méně nákladné pro naši společnost z hlediska lidských obětí i z hlediska finančních nákladů. Nyní eh, druhá část KGI. Eh, Otázky by měly navazovat eh, na eh, humanitární oblast a na eh, nárůst nedodržování mezinárodních humanitárních práv, což je oblast, která se neustále rozšiřuje. Nejdříve pan Mitchell, PPE. Um, Mohl bych se zeptat paní kandidátky, co si myslí, že se podle ní dá udělat na posílení vlivu Mezinárodního soudu, trestního soudního dvora, například pokud je o hlavy státu nebo vlád, kteří jednoznačně zneužívají právo. Co se dá udělat, abychom měli větší mezinárodní spolupráci v této oblasti? Paní kandidátko? Já se obávám, že se dostáváme do oblasti, kde z hlediska humanitární pomoci, vzhledem k tomu, že musíme respektovat zásadu neutrality, mám na mysli Súdán, mám na mysli pokus Mezinárodního soudního tribunálu tam uplatnit své rozsudky. Z pohledu humanitárních pracovníků v Sudánu to je politická otázka a ta nespadá do jejich portfolia. Mně připadá, že tuto otázku byste spíš měl položit paní Aštonové. Nesnažím se tomu vyhnout, ale opravdu si to myslím. Dobře? Paní Karero Salom. Ano, děkuji. Jak posuzujete zlepšení obrany humanitárního prostoru v souvislosti se přepracováním koncensu o humanitární pomoci EU. Jak už jsme říkali, bude se to přehodnocovat a dá nám to příležitost určit oblasti, kterým musíme věnovat větší pozornost a urychlit věci, které probíhají příliš pomalu. Já bych řekla, že nejzásadnější je ta nejobtížnější otázka. A totiž ta otázka rozhraní mezi armádou a civilní ochranou. A pokud je to něco, co vy, mluvám se, španělské předsednictví bude projednávat, a pokud dosáhneme nějakého pokroku, zřejmě to opravdu pomůže. Také si myslím. Pan Gerenc. Děkuji. Mám následující otázku. Před několika eh, lety eh, bylo zapráněno přístupu humanitárních pracovníků eh, do Barmy po přírodní katastrofě. Vy nyní máte možnost podívat se na to, o kolik životů jsme přišli v tomto důsledku. Bohužel jste překročil o polovinu čas. Tohle se musí hodnotit případ od případu. Na základě okolností to musíme posoudit, musíme přijmout rozhodnutí, které podle nás, našeho nejlepšího vědomí a svědomí, jsou vhodné. Udělám krok zpět. Rozhodovalo se z určitého důvodu, a totiž musí se splnit opravdu vysoké standardy z hlediska armády. Musí tady být určitá trestnost na úrovni, která k tomu vede. Takže nemáme univerzální řešení, musíme mít jistotu, že posoudíme okolnosti a dodržíme ty zásady, ze kterých vychází mezinárodní humanitární pomoc a vztahy. Pan Stas Tembery, děkuji. Paní kandidátko, úvodem jste řekla, že se chcete hlasitě přehlásit o slovo, když někde dojde eh, k sexuálnímu eh, násilí, ale takovéto případy jsou běžné v Kongu. Jak tedy chcete eh, vystupovat? Opatření, která máme teď my k dispozici, mohou zajistit, že když my něco uděláme, dejme tomu, že postavíme tábor, nesmíme zapomínat, že ženy nesmí být vystaveny riziku, abychom omezili toto sexuální zneužívání a násilí. Až budeme budovat komunikační prostředky a bezpečnostní platformy, musíme také uvažovat o tom, co to znamená pro ženy. A samozřejmě s OSN, s našimi partnery, musíme prosazovat větší pozornost nebo důraznější názory, stanoviska vůdců po celém světě. A jedna z praktických věcí, které můžeme udělat, je zajistit, že lidé, kteří tam budou, paní předsedkyně přerušuje. Paní Teokaros, prosím, máte slovo. Um, do you have the intention to impose sanctions Máte v úmyslu uvalit sankce na úřady, vlády, země, které jsou zodpovědné za humanitární krizi nebo které blokují eh, přepravu humanitární pomoci potřebným? Děkuji paní kandidátka, v mém eh, portfoliu eh, není žádný takový nástroj, protože eh, humanitární pomoc má být nestranná a neutrální, ale jak jsme byli svědky, když docházelo k extrémním případům zneužívání, potom Evropská unie ne bude poskytovat tuto pomoc co tedy mohu eh, učinit? Já mohu poskytovat informace v rámci sboru eh, komisařů, mohu zajišťovat informace, aby bylo možné učinit politická rozhodnutí. Nyní čtvrté kolo otázek a odpovědí. Slovo má pan Gerenc Alde. Paní předsedkyně, já bych se chtěla vrátit k operativním opatřením Evropské unie jako reakci na humanitární krizi. Vy, paní eh, komisařko, chcete eh, prosazovat sdílení eh, těchto aktivit v rámci Evropské unii. Budete vyzývat všechny členské státy, aby přispěli k tomuto vlastně rozdělování zátěží. Prosím o odpověď. Uh, uh, Já jsem rozhodně pro sdílení přemene. A jak už jsem říkala, i tady vidím pro sebe úlohu v tom, že bych prosazovala aktivnější účast nových členů. Já jsem z jednoho z nich a proto mám povinnost dávat občanům našich zemí víc informací o tom, proč na tom záleží, i když jsme v obtížné finanční situaci je to věc, ke které jsme se zavázali, ale navíc na tom záleží, záleží na tom, abychom to my jako Evropané udělali. Zatím nevím dost o tom, jak člen komise komunikuje s členskými státy, pokud je o prosazování příspěvků a sdílení břemene. Musím se to rozvědět velice rychle, abych mohla pracovat se s komisařem pro rozvoj v této oblasti v nadcházejících letech. Máte doplňkovou otázku, pane Garenci? Paní Bridget Schneiber-Rastrams, e LLS. Ano, děkuji vám, paní kandidátko. E, úvodem bych řekla, je to velice velké potěšení s vámi diskutovat a doufám, že to není naposledy. V odpovědích na otázky komise uvádíte, že návrh vytvořit Evropský spor dobrovolníků podpoříte ještě v letošním roce. Ptám se konkrétně, kdy a neptám se, zda víte, jak to vypadá a potom přejete si, aby již v roce 2011 eh, byl vytvořen takovýto eh, zbor dobrovolníků. E, domníváte se, že je únosný tento optimistický postoj. Já s vámi plně souhlasím, že to je optimistické, ale to načasování je přirozené. Rok 2011 je rokem dobrovolníků a to je tedy vhodný okamžik a jsem opravdu přesvědčena o tom, že to je obsaženo v Lisabonské smlouvě odstavec 214. Je to zde obsaženo a tak to musíme umožnit. Musíme sledovat dvě věci. První je rozpočet a druhá je účel vytvoření tohoto sboru. Rozpočet, protože eh, asi nebude moci být eh, financován z rozpočtu pro humanitární pomoc, kterou máme eh, bylo by to eh, sice spravedlivé, ale možné to není. A za druhé, musíme přemýšlet o tom, jak bude tento sbor eh, ve skutečnosti vypadat. Jistě nechceme eh, vzít dobrovolníky a posílat je do kritických oblastí. Je zapotřebí důkladná příprava. A nemůžeme fungovat jako třeba činíři bez hranic jistě co nejvíce dobrovolníků může být začleněno eh, eh, bez dalších nákladů na jejich ochranu. Možná, že jsem příliš optimistická, protože jsem eh, nová na tomto místě, ale domnívám se, že když je něco takového obsaženo v naší smlouvě a kromě toho máme Mezinárodní rok dobrovolníků. E, domnívám se, že je opravdu na čase k tomu přistoupit a uskutečnit to, ale potřebujeme e, e, si to dobře promyslet a potřebujeme rozpočet. Máte návaznou otázku? Dovedete si představit, že povedete obtížné diskuze i s členskými státy? Paní kandidátko, operativní záležitosti, že to má být dobrovolný sbor e, nemusí tam být zastoupena každá země, e, je to opravdu dobrovolné, musíme tedy o tom přemýšlet, musíme umožnit, aby vznikl a fungoval a členské státy, které se chtějí zúčastnit, se zúčastní. Bylo by opravdu zvláštní, kdybychom měli nějaký povinný sbor dobrovolníků. parole est à monsieur Cashman. Pan Cashman. Děkuji paní předsedkyně, paní Georgieva. Jak víte, na těchto slyšeních máme posoudit schopnosti kandidátů. A já tady sedím dnes odpoledne a musím říct, že jste na mě udělala obrovský dojem. Máte obrovské znalosti, jste upřímná Máte úžasné intelektuální schopnosti a jste velice dobrým příkladem to, toho, čemu říkáme politická soudržnost. A proto se na nic ptát nebudu, protože myslím, že bychom měli okamžitě přejít k tomu procesu vašeho potvrzení. Děkuji. There were consensus. to vypadá na konsensus. Dobře. Budu pokračovat. Teď tady máme paní Eleny Teukrakosus. Můžete také mluvit velice stručně? Ano, děkuji paní předsedkyně. I já souhlasím s předřečníkem, ale přesto mám otázku. Já jsem proti jakémukoliv typu vojenské intervence. Prosím, myslete na to, USA se nestáhnou nikdy z Haiti. Pokud však nyní navrhnete, aby čistě Určitě humanitární sbory byly vytvořeny pro eh, rychlou nouzovou pomoc v krizových situacích a právě my bychom měli něco udělat eh, na Sri Lance, v Libanonu, Blízkém východu. To znamená, že bychom potřebovali také dobře organizovaný sbor. Prosím. Odpověď? The idea of, um... Ta myšlenka nějakých zborů rychlého nasazení EU a případné pomoci, jak to navrhuje zpráva Barnierova, to se ubírá tímto směrem, neboli vytvořili bychom zbor, který se stává z členských zemí, ale když se objeví nějaké mezery, zaplní je komise. Zaplní je Unie jako taková já myslím, že musíme uvažovat. Podle mě to dává smysl. Ale pokud už se tolik let nic neudělalo, musí proto být velmi dobrý důvod. A dokud nepochopím, jaký důvod to je, nebylo by zodpovědné, kdybych zaujala nějaké stanovisko. Ale aktivně se tomu budu věnovat, budu se zabývat tím, nebo budu sledovat, eh, jak bude probíhat diskuse v radě 11. S pan baronkou Eštonovou jsme také mluvili o tom, že je velice nutné okamžitě tuto diskuzi přenést na operativnější úroveň. A ještě se k vám, ještě se k tomu vrátím, jakmile bude jasné, proč k tomu nedošlo. A až budeme vidět, jak na to, tak se k tomu vrátím. Máte na vás otázku? Ano, ale do té doby budete chtít vystavit určitý typ pasu, ochranného pasu pro dobrovolníky, kteří jistě budou velmi ohroženi eh, třeba v eh, pásmu Gazy. Prosím o odpověď. Thank you for this. Děkuji za otázku. této věci jsem nedostal žádné informace. Jinými slovy nevím, nebo vím, že v OSN máme lese pase OSN. V některých zemích to pomáhá, takový dokument. Já nevím, co děláme my, pokud jde o doklady pro přesuny humanitárních pracovníků. Až se o tom dozvím něco víc, jsem připravená vrátit se k tomu a odpovědět. Pani Tojas, SND. Grazie. Signora commissario designato, lei ha dato tutti noi l'impressione. Děkuji, paní kandidátko. Budila jste dojem, že chcete také změnit určité struktury, kromě plánování eh, tísňové pomoci, abychom byli akceschopnější a máte k tomu velice produktivní přístup, ale je tu jeden problém. Snad bychom se na to mohli podívat z dlouhodobého hlediska. Jsou tu tedy živelné katastrofy, katastrofy způsobené lidskou činností, ale i záležitosti, které jsou způsobeny určitým nedostatkem, například problémy sucha. A například v Africe se stává, že eh, obyvatelstvo nemůže obývat velké plochy. Co můžeme udělat? Tady je nebezpečí, že se tu budou objevovat velké deficity ve vývoji z dlouhodobého hlediska. Tato otázka eh, se týká kořenových příčin katastrof a eh, vývoje. Eh, jsou to věci, které to mohou způsobit nebo vlastně zhoršit. Co se týče mého pohledu, z pohledu mého portfolia, já mohu jenom zajistit, že budu spolupracovat s komisařem pro rozvoj, tak abychom eh, přemýšleli o strategii rozvoje a měli na paměti, jaké dopady to může mít, zejména z hlediska ekologické udržitelnosti, z hlediska dopadů na obyvatelstva, eh, z hlediska dopadů na migraci a na živobytí obyvatel a eh, z hlediska rizik a krizí. Není to striktně pouze součástí mého eh, portfolia. Já mohu pouze odpovědět, že se budu snažit spolu s ostatními komisaři v ve sboru komisařů s komisařem pro rozvoj se tomu budeme věnovat. Máte navazující otázku? Ano. Eh, chtěla bych eh, se vás zeptat, abyste se podívala nad rámec svých kompetencí, eh, zejména eh, na spolupráci, kdy musíme eh, uskutečnit věci, o kterých hovoříme. Například práva žen eh, i v souvislosti s humanitární pomocí jsou důležité. Je důležité, aby eh, tato eh, práva zůstala zachována, zejména v souvislosti s humanitární pomocí. Abych se vyjádřila jasně, proč jsem se zaměřila na rozdělení kompetencí, je to, že nechci vzbuzovat očekávání, že portfolio humanitární pomoci bude například financovat Eh, eh, řízení eh, vodních zdrojů nebo povodí v Africe. Je to tedy rozvoj, jsou to faktory, které konec konců mohou vést k pohromám, ke katastrofám. Děkuji, pan Preda, PPE. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, eh, chtěl bych položit otázku ohledně doplňkovosti eh, humanitární pomoci na evropské úrovni a jsem tady. A eh, na národní úrovni. Chtěl bych vědět, co si myslíte o současném stavu v této oblasti tedy o koherenci mezi národní a evropskou úrovní. Dále bych chtěl vědět, v čem dle vás spočívá přidaná hodnota ze strany Evropské unie. Co může Evropská unie tedy udělat v této oblasti? Prosím o odpověď. Over the last... Uh, v posledních letech bylo dosaženo pokroku pokud jde o koordinaci pomoci, zvlášť na základě dohody Akra. Začalo to pařížskou deklarací, pak jsme měli Akru. A pokrok v tom smyslu, že je možné omezovat určité požadavky a určit příslušné země, které budou partneři pomáhat. A samozřejmě mnohem větší pozornost se věnuje výhodám nebo tomu, co ti jednotliví partneři mu dárci přinášejí na stůl. Evropa byla vždycky nejsilnější, pokud jde o přítomnost, pokud jde o účast na rozvojové pomoci. A tato přítomnost znamenala, že Evropa značně ovlivnila dokonce organizaci, ve které pracují teď, Světovou banku, pokud jde o to, jak Světová banka uvažuje o rozvoji. A když vidím, nebo v čem vidím srovnatelnou výhodu, nebo v čem se mi viděla v průběhu času, jsou to dvě věci. Za prvé, obrovská pozornost, kterou Evropa věnuje diverzifikaci, rozmanitosti, ale také sociálnímu začlenění věcem, jako jsou ženy v rámci rozvoje, rozvoji malých soukromých podniků. A navíc jsem velice hrdá na jednu věc, se kterou přišli Evropané, což je vlastnictví půdy, protože jakmile máte půdu, máte něco v ruce a můžete budovat svůj vlastní podnik. A co se týče životního prostředí, u životního prostředí nikdo jiný neudělal tolik, aby se životní prostředí dostalo na rozvojovou agendu. Samozřejmě nestačí to, ono to nikdy nestačí. Ale já myslím, že Evropa penězi, ale také na základě prosazování svých hodnot udělala opravdu hodně pro rozvoj. Máte návaznou otázku? Nemám otázku, ale chtěl bych poblahopřát. We, we now have the um, participating committee. A teď tady máme zúčastněné výbory, výbor AFED, který zastupuje místo předseda pan Dominik Bodis. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vy jste odpověděla na jednu otázku ohledně situace v Gazi. Eh, já jsem to vzal na vědomí, ale chtěl bych se k tomu vrátit. Eh, a to proto, že bohužel eh, tato dlouhodobá tragédie se ještě zhorší v blízké době a to závažně. Egypt se rozhodl uzavřít tunely do pásmu Gazy, kde více jak milion osob eh, se bude nacházet v absolutní izolaci. Zásobování tedy nebude přes Izrael ani přes Egypt. A proto, aby bylo možné vyřešit eh, tuto situaci, jaké eh, naléhav, jaká naléhavá opatření navrhujete při řešení této situace, která již dlouhá Eh, léta trvá v tomto smyslu. Máte dvě minuty na odpověď. Tuto otázku vidím, neboli je tady několik velice složitých otázek. A komisař pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a rozvoj nemůže jednat sám. To se musí dělat v rámci kolegia, musí se to dělat s členskými státy. Já se dnes nechystám přijít s nějakou konkrétní politickou iniciativou. To by bylo nezodpovědné vůči kolegům, se kterým se tyto věci projednávají podrobně. Šlo o to, že z humanitárního hlediska je tady jedna věc, a totiž přístup. A pokud nerozšíříme přístup, narazíme na obrovský problém, který působí utrpení celé řadě lidí. Takže já problém chápu. Chápu, že se to nebude. Samozřejmě, já osobně se do toho zapojím. Ale nevyřeším to sama, protože to je věc, která už přetrvává celá desetiletí. Je to v zásadě otázka vzájemné důvěry mezi dvěma národy, ale rozhodně zajistím, že to bude věc, která bude vysoko na pořadu jednání, až se bude v kolegiu jednat, především eh, mezi komisaři v oblasti relaxu. Pane Bodysi, máte návaznou otázku? Ano, řekla jste, že v naléhavých situacích Evropská unie může využít určité právní nástroje v rámci dohody, eh, které eh, existují eh, a propojují s Evropskou unii se třetími státy. Jak je možné také tlačit na Izrael, aby umožnil tento přístup? Prosím, odpověď. Uh, já jsem to sledovala spíš zvenku jako občanka. Jako věc, která má obrovský význam. A měla jsem dojem, že Evropská unie byla velice důsledná, co se týče stanoviska, ale také je tady prostor pro určitý vliv. Takže já mohu říct, že to není tak, že by Evropská unie nezaujala stanovisko. Do jaké míry se všechny nástroje využívají, nevím, to musím zjistit. Je to věc, která je pro mě nová. Budu to sledovat s komisaři, zvlášť s, tím s paronkou Aštonovou. Máme k dispozici něco v rámci těchto nástrojů, co jsme mohli využít a nevyužili jsme a proč. A potom se k tomu vrátím a dám vám vědět. A teď přejdeme na následné otázky od politických skupin, které já přečtu. Máme tady limit minutu a půl na odpověď. Takže první otázka. Některé země jednoznačně vydírají mezinárodní společenství hladovějí části obyvatel, aby dostali pomoc. A neposkytují vlastní zdroje. Příkladem je Etiopie. Co s tím? Máte minutu a půl na odpověď na tuto obtížnou otázku. To je opravdu obtížná otázka. Působí opravdu morální dilema. Co udělat? Víme, že vláda zneužívá své občany, aby něco dostala. Ale také víme, že ti, kdo jsou zneužíváni, opravdu trpí. Já bych řekla, že to nejlepší, co můžeme udělat, je pokusit se opravdu důsledně poskytovat pomoc těm, kdo ji potřebují. Jinými slovy, ne vládám, ale těm lidem, kteří ji potřebují. A ukázat, co ty vlády dělají. Nemilosrdně to ukázat v médiích. Oni možná nebudou hned reagovat, ale my jako mezinárodní společenství máme jeden nástroj a totiž, když se porušuje mezinárodní právo, vstupujete do mezinárodní arény. A my vás tam nemusíme chtít. A někdy jim to jedno, ale někdy se nad tím zamyslí. Třeba kvůli změně v jejich situaci. Takže já myslím, že toto můžeme udělat. Druhá návazná otázka. Jak zajistíte, že humanitární pomoc zůstane striktně autonomní a nebude se využívat jako nástroj pro zvládání krizí v zahraniční politice? Jedna z vůbec prvních věcí, které mi říkali místní budoucí kolegové na generálním ředitelství ECO, je, že se nesmí dopustit, aby se zamlžovala hranice mezi humanitárními nástroji a civilnou ochranou a něčím dalším. A já myslím, že mají pravdu, protože toto jsou peníze, které jsou určené pro lidi, kteří nemají nic jiného. A to, jestli přežijí nebo zahynou, závis, nebo to závisí na tom, jestli jim pomůžeme. Takže já to vidím tak, že tento rozpočet je naprosto samostatný. A v rámci nového portfolia bych tyto dva rozpočty oddělila a pokud vznikne nový nástroj pro civilní ochranu, musí být oddělený od rozpočtu na humanitární pomoc. Jaké možnosti vidíte pro využití inovativních zdrojů financování pro rozvoj oblast, rozvoje, pro oblast rozvoje. Podpořila byste volání parlamentu po další prostředky? Vůbec první věc, kterou bych udělala, by byla to, že bych se připojila ke komisaři pro rozvoj a prosazovala bych to, že musíme dodržet závazky, které už teď máme, pokud je o rozvojovou pomoc, protože když to uděláme, budeme mít víc zdrojů pro rozvoj, pro dlouhodobý rozvoj i pro humanitární pomoc. A také bych velice ráda pracovala s parlamentem a samozřejmě i s komisí a s radou, abychom byli realisté, co se týče toho, co potřebujeme. Pokud po 9 z 10 let musíme využít rezervy na humanitární pomoc, tak to něco znamená, o něčem to vypovídá. Znamená to, že katastrofy víc, jsou závaznější než v minulosti. Takže jak k tomu přistoupíme? Já vím, že je tady soutěž, je soutěžím o zdroje, eh, vím, jsem si vědoma fiskální, konz, fiskálního konzervatismu, musíme peníze využívat zodpovědně a opatrně, ale pokud dáme katastrofám trojnásobek, pokud bude tolik válek jako v minulosti, budeme mít mnohem víc zranitelných států než v minulosti. A také vzhledem k růstu počtu obyvatel my víme, že v dalších dvou desetiletích budeme mít dvě miliardy lidí na světě a většina z nich bude v rozvojových zemích a některé v zemích, ve kterých je teď zřejmě chaos, nebo jsou tam pohromy, katastrofy a tak to bude pokračovat. A pokud ta tendence je taková, musíme být vůči sobě sami upřímní a musíme se postavit realitě. Já sama věřím v inovace, myslím, že musíme být tvůrčí, abychom financovali co nejúčinnějším způsobem, abyste problémy vyřešili, jak už jsem uváděla ten příklad s tím pojištěním. Já myslím, že ten příklad si poslechnout nemůžeme, musíme pokračovat. Další otázka. Mohla by nám navržená komisařka říct, jak vidí svou úlohu v mezinárodní spolupráci a jak by to zapadalo do toho, co dělají ostatní dva komisaři, pan Píbalks a paní Aštonová? A podobná otázka. Parlament se často kritizuje proto, že se zajímá jen o své vlastní pravomoci. A vzhledem k tomu, že baronka Aštonová a pak komisař de Kucht museli na Haiti a vznikl zmatek, nebo nevědělo se, kdo z nich má vlastně jet, je vám jasné, kdo v komisi dělá co? Můžete přivzít úplnou odpovědnost, tak jak to chápete vy, za humanitární záležitosti? A nebo vlastně děláte něco za baronku Aštonovou? Dovolte, abych se pokusila zodpovědět na tu jednodušší otázku. Měla bych být komisařkou pro humanitární pomoc a mezinárodní spolupráci. A jak jsme o tom dnes diskutovali, bude to hodně oblastí, kde se budu opírat o eh, paní komisařku Eštonovou a budu eh, předávat další eh, informace, potom další otázky z otázky z oblasti obrany zahraničních věcí. To budu tedy převádět dále a pokud budu tedy potvrzena, budu komisařkou pro e, reakci na e, katastrofy a humanitární pomoc. A tady toto je vlastně e, inovace v mém portfoliu. A chtěla bych zodpo zopakovat, že to je ten správný přístup. Budu eh, pracovat v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se to bude týkat mé hlavní kompetence, aniž by se to dostávalo do konfliktu s touto kompetencí, protože eh, kdybych neměla vystupovat nezávisle a neutrálně, potom bych se eh, nemohla zasazovat o naše humanitární pracovníky. Musíte mě vnímat jako nestranou komisařku, ale současně, abych to předkládala zboru komisařů a i vám parlamentu ty otázky, které spadají do mých kompetencí, co mohu dělat a které se dotýkají mezinárodní spolupráce práce, tedy eh, mý eh, kolegové ze Světové banky říkali, no, nebo řeknou, máme velké problémy s některými zranitelnými státy eh, <clears throat> my nechceme, abyste se tam vypravila, ale pokud ano, můžeme s vámi spolupracovat. Byla jsem v kontaktu s bilaterálními partnery, například v oblasti obrany, takže abychom rozšířili regionální spolupráci. Ještě jsem nedopověděl tu otázku týkající se Ruska, může, eh, která se týkala těch nových dárců. Nemůžeme to tentokrát dokončit. Začneme teď eh, páté kolo otázek a odpovědí a slovo má pan Norbert Neisser za eh, skupinu SAD. Ano, Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl upozornit na eh, obtížný průsečík mezi civilní a vojenskou ochranou, a to konkrétně v souvislosti s Afganistánem. V lednu proběhla konference v Londýně na které byla také stanovena nová strategie, ale zesíleně se eh, upozornilo na eh, nezbytnost civilní a humanitární pomoci a také na to, že celý proces smíření mm, musí být posílen. Eh, civilní ochrana a humanitární pomoc je především poskytována OSN a EU. Má to být však efektivnější. Měla jste v té krátké době eh, možnost eh, o tom přemýšlet, eh, jaké nápady by se chtěla prosadit v této oblasti? Prosím, máte slovo. Um, Některé otázky jsou poměrně jasné, například pro vojenskou oblast není možné poskytovat humanitární pomoc tak, že to jasně e, stírá hranice mezi vojenskou a humanitární pomoc. Když e, se objeví e, vojenská vozidla, tak se řekne, že budou natřena na bílo, aby nebyla bombardována. To není přijatelné. A proč ano, proč humanitární pracovníci jsou žádoucí v to jistě o tom můžeme uvažovat, zajistit stroje a zatímco je třeba dobře zvážit otázku, jak daleko půjdeme v, při poskytování vojenské pomoci humanitárním pracovníkům nebo v otázce zapojení humanitárních pracovníků do té vojenské pomoci, protože já nevím, pokud to eh, mají vojáci v Afghánistánu příležitost postavit třeba školu, tak eh, ji postaví. A eh, to bude velice dobrá věc pro místní děti. co se týče rozvoje a pomoci, pokud přijede nějaký tým, který přijede a nabídne vybudování školy. Potom je to e, záležitost e, opravdu neutrální a nezávislé povahy. Když jednáme se španělským předsednictvím, vím, bude proveden přeskum v polovině období, tak se domnívám, že se musíme věnovat této důležité otázce. Máte, prosím, návaznou otázku? Ono mám návaznou otázku, zejména v Německu, ale v mnoha dalších zemích diskutují nevládní organizace právě o tomto problému. Chtějí vlastně, eh, aby se zcela jasně a kategoricky oddělovalo mezi vojenskou, vojenským propojením nebo vojenskou pomocí a mezi úkoly civilní ochrany. Nechtějí, aby docházelo k tomuto propojování. Jak chcete tedy vystupovat? That is exactly my point. O to mi právě jde. Může to vypadat jako něco dobrého, ale ohrožuje to lidi. Například, když vojáci pomáhají v humanitární oblasti, může to být dobrá věc, oni z toho mají dobrý pocit, ale znamená to, že jsou tím ohrožení humanitární pracovníci. A proto si myslím, že potřebujeme takovou debatu a musíme projednávat rozhodnutí v takovéto šedé zóně. Protože víme, co by armáda dělat neměla neměla by využít platformu humanitární pomoci pro vojenské operace. A také víme, že když jsou humanitární pracovníci přesvědčení, že vojenská přítomnost, přítomnost armády nebo vojenský doprovod jim pomůže, dobře, ale musíme rozhodnout o těch věcech mezi tím. Paní Michelle Strichler. Já bych se chtěla vrátit k otázce dětí a žen v Kongu, které jsou každý den znásilňovány. Je nezbytné zde postupovat také preventivně, ale tyto zločiny jsou také podporovány tím, že pachatelé nejsou trestáni, jsou to pachatelé civilní a je dostatečné to opatření, které se se připravuje a máte nový akční plán v této oblasti? Prosím o odpověď. Well, no, uh, advocacy is important advocacy. Obhajovat pozici těchto lidí, to je důležité, ale nestačí to. Co může změnit situaci? Zvlášť, když ti lidé jsou z mezinárodních složek. Musí být vedení k zodpovědnosti, protože pokud vláda v zemi přehlíží, co dělá armáda, mezinárodní organizace se chovat nemohou stejně, přece musí dávat pozor na to, co dělají jejich pracovníci. Madame Stifler, jestli ce que vous avez une question Prosím následnou otázku, nikoliv. Nyní paní Veronik de Kaiser z eh, SND. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Já jsem se chtěla zeptat na gazu, ale tato otázka již byla e, položena e, a i kdybych položila tuto otázku jinak, tak byste nemohla odpovědět jinak. Takže jiná věc. Vaše zkušenost z e, Světového banky je velmi důležitá, velmi se jí vážíme, ale je se jedna věc a sice zde v Evropském parlamentu jsme velmi citliví citliví na využívání Trust Fund, eh, protože tam eh, některé věci nejsou zcela transparentní a eh, transparentnost evropské pomoci se také ztrácí. Co chcete udělat v této souvislosti? Prosím o odpověď. Uh, at least as far as the world... Alespoň pokud je o Světovou banku, Evropa nejsou vidět. Ze 24 členů představenstva nebo správní rady, v závislosti na tom, o který rok se jedná, jsme měli 8 až 9 členů z Evropy. A to je velice silný hlas v představenstvu banky. Evropa jako celek je největší akcionář Světové banky. A někdy, když jsem mluvila s kolegy o tom, že bych měla jít do Bruselu, Říkala jsem, že ve smlouvě o Světové bance se píše, že ústředna centrála by měla být v té zemi, za které je největší akcionář, takže možná, že vy půjdete za mnou do Bruselu, protože tam by vlastně měla sídlit Světová banka. Ale já chápu, o co vám jde. Peníze se združí, je to dobré, protože to pak pohánějí vlády, buduje se víc institucí, ale není to tolik vidět, jako nějaký projekt EU nebo projekt Francie s nějakou vlajkou, s nějakou značkou. Ano, dá se toho udělat mnohem víc, abychom lidi informovali o tom, odkud ty peníze pocházejí. Uvedu jeden příklad. Když jsem pracovala v Číně, vzali mě do školy, kterou financovala Světová banka. A v té době tam byla také podpora, už se nevzpomínám, ale myslím, že německá bilaterální podpora. Takže ta škola, na té škole byla obrovská cedule, kde se psalo podpora Světové banky a podpora, myslím, že to bylo Němec, německá společnost nějaká. A myslím, že něčeho takového můžeme dělat mnohem víc, ale neděláme to. Píšeme zprávy, ale nic takového v nich neuvádíme, ale musíme, protože jinak tam nebude veřejná podpora nebo podpora veřejnosti. Následná otázka. Ano. No, vrátím se z Gaze. Ten přechodný mechanismus vedl také k tomu, že eh, Světová banka eh, se zasadila, ale velmi dlouho trvalo, než eh, například ty první léky tam došly. Trvalo to rok a půl, ale jsme rádi, že jste tady mezi námi. Připouštím, že ve Světové bance jsme velmi konzervativní, pokud je o to, jak projekty navrhujeme a realizujeme. Na jedné straně se nám opravdu podařilo řešit korupci. Jsem pišná na to, čeho Světová banka dosáhla, ale na druhou stranu to znamená víc kontrol a to někdy také naši činnost zpomaluje. Takže musíme najít nějaký způsob, jak tyto dvě věci propojit. Ano, to připouštím. Nyní pan Michael Galler, EPP. Ano, děkuji. Řekla jste, že oblast humanitární pomoci a reakce na krize má být proaktivní, to znamená, že s příslušnými partnery se připravíte na závažné případy. Na základě vašich zkušeností ve Světové bance jistě vidíte určité deficity eh, ve spolupráci s EU a s multilaterálními organizacemi. Je však škoda, že tolik dbáte na to, abyste eh, nikoho neurazila, ani paní Aštnovou, ani pana Göchta. Oni nebyli tak eh, zdrženliví. Váš rezort je mezinárodní spolupráce a pokud hned na začátku eh, tuto kompetenci nebudete interpretovat extenzivně, tak eh, vám to kolegové vezmou. Myslím si, že byste si měla více nárokovat tuto kompetenci pro sebe. Prosím o odpověď. <laughs> um, obviously, I, I would take this comment. Samozřejmě tuto připomínku budu brát velmi vážně. To je poslední věc, kterou bych si přála. Aby mi někdo upíral věci, které by měly patřit do mé oblasti odpovědnosti, protože bych pak nebyla schopná plnit svou funkci. Odpovědnost se pojí s předáváním pravomocí pokud má být za něco odpovědná, musím dostat také nějaké pravomoci a musím dostat možnost dělat svou práci. Nicméně mnohokrát děkuji za toto upozornění. Zohledním to. Děkuji. Máte následnou otázku? Ano, vedle mezinárodní spolupráce vlád máme také mezinárodní diplomaci Evropského parlamentu. Můžeme počítat s tím, že vás budeme moci přivítat v těch orgánech Evropského parlamentu, kde se spolupracuje v rámci Eurolat, Euronest a dalšími. Bude to například také zasedání v Tenerifě koncem března, kde skutečně naléhavě budeme hovořit o situaci situaci na Haiti a rád vás zvu. Eh, děkuji a hm, prosím o odpověď. Já rozhodně budu tam, kde bych být měla. Můžete počítat s tím, že budu svou práci brát velmi vážně. Já jsem přesvědčená o tom, že začlenování je důležité. Myslím si, že parlament se musí přiblížit k občanům. A lidé v této místnosti jsou volení zástupci. Já teď volená ještě nejsem, takže já v podstatě se musím zodpovídat vám a musím pracovat s partnery, které máme. Připouštím, že je to něco, o čem se toho musím dozvědět víc. Musím zjistit, v čem spočívá přínos tohoto fóra a čím mohu přispět já. Ale rozhodně se zapojím, když to bude nutné. the last question. Poslední otázka, pan Gay Mitchell. Děkuji, paní předsedkyně. Paní kandidátko, položil jsem vám první otázku a teď mám tu čest položit vám otázku poslední. Jménem koordinátorů za skupinu ELS, křesťanských demokratů, přijměte prosím naše blahopřání. Opravdu jste si dnes vedla velmi dobře. Chápeme, že vám svěřujeme důvěru. Víte, že jsme si kdysi mysleli, že berlínská zeď nespadne a ona spadla. Z chudoby se může stát historie. A my potřebujeme, abyste vy věřila nám. A když předložíme dnes večer nějaké doporučení, my jménem 500 milionů osob, i tito lidé v tomto výboru, musíme s vámi úzce spolupracovat. A vy musíte spolupracovat s námi, vy a vaši pracovníci. A my očekáváme, že budeme mít možnost obrátit se na vás, když to bude potřeba. Očekáváme, že vyslechnete náš názor a očekáváme také úzkou spolupráci mezi námi a potom skutečně můžeme dosáhnout velkých změn. Blahopřeji. We now have the follow-up. A teď tady máme návazné otázky k tomuto poslednímu kolu otázek. Já je přečtu. Já myslím, že tady nebyla nutná odpověď, že? Ne, není nutná odpověď, to nebyla otázka. Takže já teď předložím tyto otázky z politických skupin. Bez nějakého práva o humanitární pomoc přes OSN, bez odpovědnosti za prosazování humanitární podpory, jakýkoliv dobrý úmysl selže, pokud nebudeme mít přístup k těm zemím. Jak to překonat? two minutes, I think. Já myslím, že na odpověď máte dvě minuty. Já se obávám, že začít odpovídat na tuto otázku je velmi těžké, protože v konečném důsledku jen udržitelný rozvoj, který dá lidem možnost volby, který lidem umožní prosperitu, a který povede k vládnímu uspořádání, které je demokratické, bude znamenat, že nebudeme stát před katastrofami a omezeným přístupem pro ty, kdo pomáhají těm nejpotřebnějším. A proto, podle mě, mé portfolio závisí na úspěchu ostatní činnosti v Evropské unii, zvlášť co se týče rozvoje. A samozřejmě budu mít velkou motivaci k tomu, abych já sama podpořila komisaře pro rozvoj, protože v konečném důsledku pouze tehdy, když lidé budou svobodní, budou mít možnost volby, bude fungovat jejich ekonomika, jen tehdy můžeme skoncovat s těmi problémy, před, před kterými stojíme dnes. Mnohokrát děkuji. I get a lot of help from the secretary. Sekretariát mi opravdu hodně pomáhá, je to od něj velmi pěkné. Takže nyní jsme dospěli na konec otázek na tomto slyšení. Já všem přítomným děkuji za otázky, děkuji za odpovědi navržené komisařky. Paní Georgieva, pokud si přejete, máte nyní prostor pro závěrečné vystoupení. Na pět minut. Paní předsedkyně, to byla skutečně bohatá diskuze. Já myslím, že už toho na závěr nemusím moc říkat, kromě toho, že vám poděkuji za tuto příležitost, poděkuji vám za dotazy, za nápady, které jsem si zapsala. A ten seznam skutečně narůstá, už je docela dlouhý, nicméně já se budu věnovat všemu, o čem jsme tady v této místnosti mluvili. A s vaším dovolením. Já jsem tolikrát překračovala čas, že se teď budu snažit hovořit stručně. S vaším dovolením bych skončila těmito slovy poděkování a také takovou osobní poznámkou. Co do okolností, mojí mamince je dnes 89 let. Takže v zapišných okolnostích bych dnes byla s ní, ale teď jsem tady. Takže chci říct toto. Mám takovou jednu závěrečnou prozbu, a teď je, nebo závazek. Je to závazek vůči mé mamince, protože maminka vždycky věřila v Evropu. Ona prožila druhou světovou válku, rozdělení Evropy, ale vždy věřila v Evropu. A pro mě, jako pro Evropanku, vždycky chtěla, abych se naučila francouzsky, což já jsem se nenaučila. Takže já slibuji mamince. Pokud má nominace bude potvrzena, budu se snažit naučit se francouzsky.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 Paní komisařko, vězte, že je nás zde hodně, kteří sledovali váše příslip, že se naučíte tento krásný jazyk. Chtěla bych ještě koordinátorům eh, připomenout, že bude eh, probíhat uzavřené jednání o vyhodnocení v místnosti ASP 5G3 v 16.30. Končím toto zasedání a přeji vám hezký večer.